Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Dámy a pánové, zahájíme naši odpolední schůzi. Bylo by fajn, kdyby se i restaurace mohly přizpůsobit našemu eh, novému režimu zasedání. Eh, máme eh, před sebou bod číslo 8, cesta delegace do Finska. Jsem ráda, že jste tady kolego, tak protože už jsme tu ve dvou. Eh, máme kolegu Zdechovského, máme tady kolegu Zdechovského a eh, kolega, eh, kolegu Poche z SND, čili podle mě ehm, je dobré teď poukázat na ten program. My jsme se rozhodli, že se podíváme na best practice modely, věci, o kterých se tedy předpokládáme, že fungují dobře a chceme je vidět jaksi v terénu, jak fungují. 30. Eh, října eh, budeme eh, začínat otázkami moderních technologií, výroby mléka, potom Národní účetní dvůr a Myslím si, že eh, poprvé zažijeme i to, že tam bude pauza v průběhu denního programu, za to jsme vděční. Eh, potom eh, se mm, podíváme, potom jsme večer pozváni z, mm, na večeři a na pokračování debaty v neformálním prostředí. Další den zelený projekt Mall of Tripla a potom eh, diskuse o korupci eh, a o občanské společnosti. A i tady předpokládáme, že se budeme eh, moci podívat na nějaké best practice případy. Pak pojedeme do Laponska je, tam je napínavé to, že tam bude tma i přes den a prý se pojedeme podívat na místo, kde bydlí Ježíšek, takže si vemte sebou dopisy pro Ježíška nebo nám je pošlete mailem. Eh, eh, potom eh, tam se budeme bavit o strukturálních fondech v Laponsku. Potom tam máme ještě další partnery pro debaty na místě a budeme navštěvovat také projekty financované z evropských prostředků a, a budeme se bavit také o ekonomice v arktických oblastech. Jestli je to dobrý nápad, nevím, ale spolehnu se na ty, kteří ten program plánovali. Každopádně e, jsme se chtěli podívat na využívání evropských fondů opravdu ve vzdálených regionech, e, právě protože ten region je tak vzdálený, tak jej chceme tentokrát navštívit. Eh, za generální ředitelství REGI. Tady vítám paní eh, Harkonnen Meddings a za generální ředitelství Amploa pana Shelfooda a rádi bychom se dozvěděli ještě pár věcí, eh, na co bychom se měli zejména zaměřit. Kdo z vás začne, paní Harkonnen? Prosím, máte slovo. Hello. Uh... Dobrý den. Všechny vás zdravím. Já jsem z generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku a pracuji tam v oddělení, které má na starosti Finsko a tři pobaltské státy. Co se Finska týče, ano, Finsko by mohlo být dobrým příkladem a já doufám, že se o tom přesvědčíte i na své misi a uvidíte, jak v praxi vypadá implementace. Z našeho pohledu politika soudržnosti v roce 2013 přinesla do Finska 1,7 miliardy eur od komise a v roce 2014 20. To je to asi o čtvrtinu méně, 1,3 miliardy obecně. V roce 2013 byla politika soudržnosti implementována přes pět programů IRDF a dvou programů ISF. U IRDF sever, jejich východ a západ a také pevninské území a malé ostrovy a u ISF to byly národní programy. Tyto programy se teď uzavírají a členské státy mají nebo do března odezdat všechny dokumenty. Komise v tom napomáhá, aby se dodržely všechny zákonné lhuty a u programu IADF pro finskou pevninu nevznikly při uzávěrce žádné otázky z hlediska auditu, takže se očekává, že se to uzavře. U těch ostrovů Island tam měli auditoři určité otázky, pokud jde o jednu chybu, dost velkou chybu, pokud jde o rozsah toho programu pro ostrovy Elend a příslušné orgány byly vyzvány k tomu, aby provedly finanční korekci anebo aby provedly další audit. A oni se rozhodli, že provedou další audit, ten probíhá právě teď. Generální ředitelství Regio mělo dvě auditorské myše v tom období do roku 2017. Neschledali žádné velké pochybení a finský audit spadá do kategorie 2 a po těchto auditech a po té, co jsme obdrželi zprávy z auditu, auditorské orgány z Finska dostaly status podle roku, článku 73 na to období do roku 2013, takže komise může vycházet z činnosti auditorů. Nemusí dělat žádný další audit. Za rok 2017 až, pardon, 13 až 14 až 20 <laughs> jsme měli také nějaké programy i IEDF na těch ostrovech Elend a v loňském roce se Finsko rozhodlo, že 20 milionů z prostředků IADF a příslušné národní fondy převede na novou iniciativu pro malé a střední podniky OP, což jsou v podstatě záruky pro financování malých a středních podniků. A zatím jsme měli nějaké mise. Já dám slovo těm, kdo měli na starost, těm, kdo mají na starosti audit, eh, na období 2014 až 2020 za Finsko. Děkuji, já jsem z generálního ředitelství Employment, zaměstnanost. Mohu potvrdit, paní předsedkyně, co jste říkala, pokud je o osvědčené postupy. Za to období 2007 až 2013 byla chybovost ve Finsku opravdu nízká u všech příslušných orgánů, včetně auditorských orgánů, možná s výjimkou té uzávěrky u ISF. Tam byl jeden projekt, kde byla zvýšená chybovost, a to už finské úřady napravily. Pokud je období 2014 až 2020, Zatím bylo schváleno přes tisíc projektů a probíhá jejich implementace. Platby jsou poněkud pomalejší, protože čekáme na další implementaci. Ale z pohledu auditu a řádné finanční zprávy, mohu jenom potvrdit, co říkala kolegyně. Máme skvělé zkušenosti, pokud je o to, jak ve Finsku spravují fondy. Děkuji. Dobře, takže my tam vyrazíme a poklepeme úřadům na rameno a řekneme, udělali jste to dobře. Eh, eh, bude to určitě příjemná cesta, Eh, kolega Zdechovský a potom další kolega, prosím. Děkuji za udělení slova. Promiň. Tady řekli, eh, já když jsem si procházel vlastně projekty ve Finsku, tak jsem narazil asi jenom na jednu věc a teďka nevím, jestli je to opravdu skandál nebo jestli je to nějaký vtip, že z evropských eh, fondů se financovala sauna pro koně tak bych mě zajímalo, jestli, jestli opravdu tato kuriozita, jestli jste na to někde narazili v auditu, nebo jestli je to nějaká fake news, která je šířená poměrně dost dobře po internetu, protože jsem to našel několikrát. A jinak moc krát děkuju za ten, za ten přehled. Zatím z toho, co jsem mohl doposlovat, studovat, tak mám úplně stejné závěry, jako jste dneska tady prezentovali. Kolega Zavama. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Mě mrzí, že jsem přišel o začátek tohoto zasedání. Měl jsem schůzku s jedním pracovníkem účetního dvora ve své kanceláři. Alespoň eh, z toho, co jsem slyšel, mám dojem, že všechno je v naprostém pořádku. Já nemám žádnou otázku na saunu Podle mě na to prostředky EU nepotřebujeme. Nicméně mám praktickou otázku a možná bych se na to měla ptát někde jinde, ale využiju této příležitosti. Já mám otázku a zároveň návrh, a totiž. Některé části programu by mohly být otevřené vůči tisku. Co byste na to říkali? Třeba v úterý 31. bude mít kulatý stůl o korupci a souvisejících otázkách s občanskou společností a akademickými kruhy. A potom, hned poté, ve 13.30 odpoledne, máme jedinou možnost, kdy se setkáme s tiskem. A protože tam v Helsinkách máme samozřejmě všechna hlavní média, já myslím, že by se nám rozhodně podařilo víc přilákat je, nebo nalákat je na to, aby se s námi setkali, kdyby i ten kulatý stůl byl otevřený vůči jejich účasti, kdyby se mohli zúčastnit, protože jinak by se mohlo stát, že se začneme rozjíždět na letiště. To je jenom taková praktická otázka. A stejná otázka se týká eh, programu pro pro Laponsko. Já si myslím, že oni by měli velký zájem, kdybychom je pozvali, aby se připojili k našemu programu, aby byli takovými pozorovateli a potom by měli jakousi příležitost později v průběhu dne popovídat si i s námi v Laponsku. Genau, also mein Problem ist, dass Eh, já nechci vytvářet eh, precedenty e, nějakých sporných cest. E, čili já bych nechtěla, aby kolegové řekli, ale ve Finsku se to dělalo takhle. Čili když my to uděláme takhle, e, když se všech zeptáte, jestli souhlasí, tak dobře, ale bude to výjimka. A je mi líto, tiskovou konferenci dělá předseda a jinak nikdo jiný, protože já nejsem zrovna nadšeným příznivcem tiskových konferencí a nechci, abychom eh, vytvářeli nějaké negativní záporné příklady pro další eh, cesty, protože často se, jsou to sporné věci a já nechci, aby eh, čl, národní členové si třeba také z toho dělali vole, volební boj. Čili já chci, ona je to opravdu choulostivá věc, podíváme se, jestli s tím kulatým kulatým stolem se dá něco udělat, tam bych neměla nic proti tomu, abychom to částečně udělali veřejné, ale nechci, aby tisk se stal součástí naší delegace. Prosím, pan Kohn má slovo. Ano, já si myslím, že součástí delegace to určitě nebude, ale trošku práce s veřejností by nám neuškodila. E, alespoň, že bychom prezentovali má, málo kritické věci, protože i u těch kritických cest se dá přeci vyslat nějaký signál, jaksi, který bude v našem zájmu. E, Příští rok přece budeme mít workshop na to, jak, eh, jak si transportovat Evropskou unii a já si myslím, že tohle je docela dobrá příležitost. A ještě nám dejte přesnou lhůtu, kde máme odevzdat ty dopisy Ježíškovi, prosím. Dear chair, let me... Vážená paní předsedkyně, eh, já vás mohu ujistit o tom, že já jsem měl úplně stejné obavy jako vy, když říkáte, že nechcete aby zprávy tisku naší misi v nějakém členském státě byly kontroverzní. Ale musím říct, že zvlášť proto, že v úterý odpoledne se program točí kolem korupce a transparentnosti, diskuze se toho bude týkat, lidé z tisku stejně dobře víte jako já, stejně zjistí, o co jde a co se děje. A Finsko není úplně ta nejproblematičtější země. Ale pokud se budeme bavit o transparentnosti a korupci, co já vím, možná se to všechno zjistí. A potom bychom klidně mohli dovolit tisku, aby se nás zeptali, jestli jsme na něco přišli ve Finsku. Já myslím, že to by mohlo být opravdu zajímavé pro ten tisk. Protože by nás nesoudili podle toho, jestli je pozveme nebo ne. Oni by stejně něco napsali. To je další věc. Also wir hatten in Ungarn. My jsme v Maďarsku měli delegat, cestu delegace. Potom jsem udělala tiskovou konferenci, která byla live přenášena na internetu a 28 zástupců médií eh, tam byli a neustále eh, s námi byli zástupci rády a televize a bylo to strašné. Já eh, se musím nad tím zamyslet. My můžeme se podívat na to, jak ten program nějak ještě přizpůsobit, pokud si to všichni přejete, aby tam část byla veřejná, ale já, eh, my pojedeme pak do České republiky, pojedeme do Španělska, budeme příští rok muset do Spojeného království, pak do Řecka a já prostě nemám chuť eh, na nějaké kohorty novinářů, které budou s námi všude. Eh, můžou si nás nafilmovat, jak eh, eh, odevzdáváme dopisy Ježíškovi. 28. listopadu mimochodem je lhůta pro odevzdání těchto dopisů. Mm, já jsem si říkala, přemýšlela jsem i nad nějakou akcí třeba s mateřskou školkou někde, a, a, ale pak jsem si říkala, kdyby to nevyšlo, ne. Um, e, takže my vám něco navrhneme a vy se musíte vyjádřit, vy se potom vyjádříte, eh, eh, jestli tedy eh, budete souhlasit, aby s námi jel někdo další. Ale jak říkám, nechci, aby z toho byl precedens pro další cesty, bez ohledu na to, kam pojedeme. My nemůžeme pořádně pracovat, když automaticky máme sebou prostě opoziční tisk a řeší se to z hlediska místní vlády a já nevím, to opravdu nestojí za to. Čili já jsem to zažila i v Německu a je to opravdu velmi nepříjemné potom. Tomáši. First, thank you very much. Uh, I would... Především mnohokrát děkuji. Mě by zajímala odpověď na moji otázku na tu saunu pro koně, nebo jestli je ve Finsku něco ještě provokativnějšího. A za druhé chci říct, že s vámi naprosto souhlasím, Šlo to, aby se novináři mohli jenom z části zúčastnit a já myslím, že my obecně navrhujeme, že by byli s námi jenom v této části u toho kulatého stolu a to by stačilo. Já naprosto souhlasím, že nekritizujeme a bylo by to jenom pro ta média, která tyto věci opravdu zajímají. Takže v tomto případě se mohu postavit na stranu Petriho je opravdu za, eh, důležité tyto věci vyjasnit. Ta diskuze o kulatého stolu v úterý odpoledne, aby tam novináři mohli poslouchat, samozřejmě nedostanou slovo v průběhu diskuze, prostě by tam byli, seděli by někde vzadu, poslouchali by a bezprostředně po tom kulatém stolu by proběhla tisková konference – pokud se rozhodneme, že tisková konference bude na této misi. Ale samozřejmě, pokud nechcete tiskovou konferenci vůbec, to je také naprosto jednoznačné. <clears throat> Dobře, takže se tedy shodneme, no ale jak bude reagovat ministerstvo pro hospodářství nebo svaz průmyslu? V podstatě, když se s námi někdo setkává, vychází z toho, že to je neveřejné, takže musím říct, že s těmi, problém, s těmi novináři bych asi měla problém. Ztrácíme jistou seriozitu a možnost opravdu hluboké výměny názoru. Nejde o to, abychom se někomu předvedli, jde o to, abychom navážno diskutovali s lidmi já jsem ochotná obětovat třeba oběd rozhovoru s tiskem, ale tohle bude začátek té cesty, no a pak, pak ve středu 1. listopadu leda tam, že by se něco dalo. Nebo dal by se posunout třeba i odlet. To není argument, že musíme přijet ještě za dne. Takže sekretariat přijde s nějakým návrhem. Dobrá? A pak ještě ta historka s tou saunou. Kuce, a... Jenom vel... My tam máme odlet vlastně ve středu večer, ale mě nic neletí do Prahy. Já tam budu muset určitě přespat do do čtvrtka, tak jenom eh, chci, eh, chci potom se domluvit individuálně, jak to, jak to uděláme, protože nevím, jestli, jestli eh, tam je jedna možnost letět do Bruselu a pak z Bruselu do Prahy, nebo počkat na ranní let v Helsinkách. Tak jenom upozorňuji, že asi si prodloužím, prodloužím misi do čtvrtka, takže toto z důvodu pozdního příletu, příletu vlastně z té jiné destinace, ale asi to bude mít Inge, jsem se koukal na tvoje lety, ty to budeš mít úplně stejný, nebo ostatní. Zase víš víc než já, ale nepřekvapuje mě to. No a teď ta sauna koňská. Well, um, I don't have any no- O tom já nic nevím. A taky mi překvapuje, že nějaké zvíře bude klidně sedět v tak horkém prostředí, ale pokud nám k tomu řeknete víc, tak se to můžeme podívat a pak vám dáme nějakou konečnou odpověď. Děkuji. No, to je takové trochu osvěžující. Buďte rádi, že nevíte, co všechno se děje s evropskými penězi, jinak byste se museli odhodlat nějaké akci. Dobře, takže teď se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání, ale ještě to není pan komisař. Má ještě půl minuty. Takže uděláme mm, ještě nějaký návrh pro to, jak to bude s tím tiskem. Vítám pana Krafta, paní Elia Buské, naše následovnice už je tu také, zastoupen je i účetní dvůr pan Gregor, pan Kozlovs. Buďte všichni vítáni. Budeme hned pokračovat. Srdečně vás vítám, pane komisaři. Teď jsme u bodu pořadu jednání 10. Udělení absolutoria za rok 2016. Dnes bude i o absolutorium za rok 2015. Pane komisaři, Neušetřím vás informace, že ten dokument jsme dostali dneska do, odpo, dopoledne dost pozdě, 179 stran. Není to fér, nemyslím si to já, ani pan zpravodaj. Vždycky bychom si přáli, abychom na to měli aspoň víkend, abychom ten dokument mohli patřičně pečlivě prostudovat, protože jinak to samozřejmě stěžuje naší práci. Naléhavě vás tedy prosíme, abyste nám dokumenty zrovna takhle důležité posílali dost včas. Už jsem přivítala i ostatní účastníky. Pane komisaři, dávám vám slovo. Prosím. Vážená paní předsedkyně, milý pane zpravodaji, celé dámy a pánové, stínoví zpravodajové, kolegyně, kolegové z účetního dvora, dámy a pánové, ano, opravdu doplňující podklady eh, jsem vám, jsme vám poslali až dnes. Já jsem je taky viděl až ráno. Dohodněme se tedy prosím na kalendáři. Mí lidé pracují, co to jde, jsou pilní a pracovití. Eh, klidně se s vámi dohodnu, že vám to na příště dodáme týden předem, jenom jsem měl eh, dojem, že mí lidé ty doplněné podklady prostě mohli dát až teď. Nabízím samozřejmě zlepšení, dost dlouho jsem byl poslancem a sejdeme se tedy někdy, kdy kdo co dodá komise a kdy pak bude schůze výboru, protože pro nás není nijak výhodné vás s tím přepadnout. My jsme transparentní, nemáme a nechceme nic skrývat, proto uh, se z toho musíme ponaučit do obou stran. Ta procedura byla zahájena před dvěma týdny s výroční zprávou Evropského účetního dvora a proto jsme teď na začátku toho procesu k udělení absolutoria. Dost, v příštích týdnech bude dost času, aby mý kolegové komisaři a generální ředitelé vám odpověděli na všechny vaše otázky a to se pak za několik měsíců sejde a vyplyne z toho vaše rozhodnutí a vyplyne z toho rozhodnutí i v radě. Jsem samozřejmě ochoten vám být k dispozici pro vaše otázky, odpovídat vám, až si to pročtete, až budete mít ještě další otázky po prostudování. V tom procesu udělení absolutoria vidím na jednu stranu pohled zpět do uplynulého roku, ale důležité, důležité a ještě důležitější pro mě je z uplynulého roku vyvodit dopady, zlepšení, optimalizaci pro následující rok. Paralelně běží rozprava o rozpočtu 2018, příprava zprávy za 2017 a také příprava budoucích víceletých rámců. To představíme v květnu a tam všichni kolegové, kolegové z výboru pro rozpočet, pro rozpočtovou kontrolu, kontrolu z rady, z účetního dvora, všichni se pokusí, aby byla efektivita vynakládaných prostředků a transparentnost vynakládání prostředků ještě vyšší než doposud. Co řekl pan předseda Léne ve Štrasburku, s tím zcela souhlasíme. Občanům a daňovým poplatníkům, kteří nás platí, musíme maximálně dobře vysvětlit, jak využíváme kompetence, jak přistupujeme k věcem, jak se financují projekty. Na dnešním programu jsou tři zprávy bilance za minulý rok, zpráva o řízení a výkonnosti rozpočtu, e, zpráva o udělení absolutoria za rok 2015 a výroční zpráva interní auditní služby pana generálního ředitele Krafa, který sedí vedle mě. Já mu za to děkuji. Ty první dvě zprávy byly součástí integrovaného balíčku spolu s, tím, s tou zprávou z roku 2016. To jste dostali v červnu, ještě před prázdninami. A e, je to opravdu velmi transparentní a otevřený dokument. Dovolte k té výroční zprávě o řízení a výkonnosti rozpočtu. Tady máme výkonnost a dosažené výsledky performance, čeho jsme dosáhli, s orientací na výsledky a je tam také eh, přehled naší interní kontroly a naší finanční zprávy. Víc než kdy jedny je pro nás ta výkonnost, orientace na úspěch a performance důležitým cílem naší rozpočtové politiky. A to účetní dvůr stále více vnímá jako jeden z parametrů kontroly. Otázka zní, jak se zajistí, aby cíle politiky se splnily z pohledu Rady a parlamentu. Zna, zda prostřednictvím našich peněz jsme také schopni dosahovat společných cílů. V komise existuje silná vůle, aby rozpočtový plán eh, dosáhl oné přidané hodnoty pro občany. A já si myslím, že to stále víc vyplývá i z našich zpráv. Zpráva o výkonnosti je klíčovou prioritou komise a já si myslím, že naše výroční zpráva o řízení a výkonnosti rozpočtu ve srovnání se zprávou za předchozí rok je zase další krok ke zlepšení. Tady mě zajímá váš kritický názor. My se o něj chceme opírat při sestavování zprávy za rok 2017 v příštím roce. Zpráva potvrzuje, že provedení, provádění rozpočtového plánu v minulém roku přispělo k plnění strategie Europa 2020. To je naše vize, my na tom pracujeme, kvalita, spravedlnost, konkurenceschopnost, boj s nezaměstnaností a v minulém roce jsme i tady dosáhli pokroku. V minulém roce tady byl hlavně ten požadavek konkurenceschopnosti, konvergence, růstu a zaměstnanosti. Zpráva obsahuje mnoho konkrétních příkladů a projektů, jak na tom pracujeme. V minulém roce bylo 570 tisíc mladých občanů Evropy účastno výměných programů. Byly to studijní výměny, je to program Erasmus+. Je to víc než půl milionu lidí, kteří z toho profitovali. Erasmus Plus to jsou také prostředky, které slouží k usnadnění vstupu na trh práce pro vrstevníky těchto lidí. Mohu říci, že v příštím finančním rámci po roce 2020 by se prostředky na Erasmus Plus měly rozšířit vzdor mezerám, které máme. V minulém roku, roce jsme měli mimořádnou práci související s migrací a uprchlickými proudy v Řecku bylo 35 tisíc lidí bez střechy nad hlavou. Poskytli jsme nejdřív stany, potom počasí odolné kontejnery. Vytvořili jsme také chráněné prostory pro nezletilce bez doprovodu. Eh, vypracovali jsme pomocné nástroje. V roce 2013, když se rozhodovalo o víceletém finančním rámci o, něco, o něčem takovém, nikdo ani nemohl myslet. Reagovali jsme tedy velice rychle. 2,1 miliardy eur přišlo na humanitární pomoc ze strany Evropské unie. Pro lidi, kteří byli v ohrožení života, hrozilo jim vyhnání, hlad a chudoba v 80 zemích celého světa. Bylo to 120 milionů lidí, kterým jsme takto se snažili pomoci. V minulém roce jsme eh, vybudovali šest nových programů, které jsou nezávislé na dalších službách a slouží eh, k našim cílům, aby Evropa mohla být, eh, dosáhnout pokroku v oblasti satelitní navigace. Mnohé z toho, co vy jste si přáli, co pro vás bylo a je důležité, bylo pokryto z evropského rozpočtu. Něco bylo i definitivně realizováno. Naše politika soudržnosti. Tam máme nadále problém. Prostředky, které jsou v rozpočtu, nejsou čerpány v plném rozsahu. K tomu se dostanu ještě za pár týdnů, až se o tom budeme znovu bavit. My právě v komisi zkoumáme, kde tkví důvody, proč poskytnuté prostředky na infrastrukturu a na kofinancování projektů v regionech jsou čerpány pouze částečně. Za pár dní předložíme návrh týkající se 8 miliard eur, která by ta suma měla být snížena Jeden z důvodů je příliš pozdě schválený finanční rámec. Prosinec 2013 byl pozdě, proto na vás apeluji. Od jara příštího roku bychom se měli s parlamentem radit o finančním rámci do budoucna. Jde o to, aby po volbách v roce 2020 už zase nebylo příliš pozdě na konzultaci o finančním rámci. Otázka N plus 2, N plus 3 se nabízí. Je tady samozřejmě otázka zjednodušení. Částečně potřebujeme příliš dlouho na to, než máme odpodání žádosti přes všechny prověrky a tak dále, projekt, který můžeme financovat. Naše evropské fondy regionálního rozvoje a fondy soudržnosti podle našich propočtů vedly k vytvoření 1,2 milionu pracovních míst a Evropský sociální fond podpořil víc než 9 milionů lidí dalším vzděláváním, jim usnadnil návrat do práce. To je jenom několik málo příkladů a já si myslím, Ehm, ale to je hlavně na radu, že je možno zákonodárná grémia přesvědčit, že evropské investice jsou, mohou být přidanou hodnotou. Dále budeme dělat všechno proto, abychom vás i veřejnost informovali co nejdřív o realizaci všech programů. Částečně jsou tady hranice, dochází i ke zdržení, protože někdy dostáváme od členských států, od partnerů informace pozdě. Komise, my nemáme nic pod sebou, my nemáme žádné okresní úřady. My jsme zcela odkázáni na spolupráci národních vlád, regionálních vlád, lokálních organizací. To tedy znamená, v silné, ve velké míře závisíme na informacích a údajích, na našich partnerech v členských státech a regionech. Výroční zpráva o řízení a výkonnosti rozpočtu poskytuje přehled i o interní kontrole a financování uvnitř komise. Přijetím této zprávy my jako komise přejímáme celkovou politickou odpovědnost za zprávu rozpočtu 2016. Operativně jsou to generální ředitelství a generální ředitelé. A touto zprávou my je podporujeme, stavíme se za ně a vám, veřejnosti, radě a vůči účetnímu dvoru přejímáme politickou odpovědnost. Důležitým závěrem této zprávy je, že, že chyby, k nímž eh, dospěl, které objevil účetní dvůr a komise do značné míry jsou stejné. To znamená, že máme srovnatelnou analýzu slabých stránek od odborníků z Lucemburku a i ze strany Evropské komise. Účetní dvůr v tomto roce poprvé mm, eh, měl výrok s drobnou výhradou, to si myslím, že, nebo podmíněně pozitivní výrok, na to jsme pyšní, máme z toho radost, ale chceme z toho vycházet a být ještě lepší. Naše auditní výsledky ukazují, že kontrolní systémy fungují lépe a že kvalita informací ve srovnání s minulostí je daleko konkrétnější. Pracujeme na další optimalizaci slabiny a nedostatky eh, odstraníme tak, abychom rozpočet chránili před neoprávněnými výdaji. V minulých eh, dobách došlo k tomu, že provedené korekce a stažení peněz bylo 3,4 miliardy eur, tedy 2,5 všech pladeb bylo v nepořádku. Byly to chybné platby, v rozporu s právem a byly příslušným způsobem korigovány. Dva a půl, sice jenom, ale přece jenom. Snažíme se o ještě nižší číslo pro příští rozpočty. Programy EU, ty jsou velice důležité a projekty, které financujeme a naše příslušné kontrolní mechanismy, se většinou opírají o několikaleté základy, většinou jsou to dvou, tříleté realizace, tak korektury ve většině případů nenastávají v tom samém roce, v němž byla provedena platba. Většinou potřebujeme 2, 3, 4 roky, trochu delší dobu, aby mohl proběhnout celý projekt, abychom to mohli zkontrolovat dostatečně obsáhle. A to je důvod, proč účetní dvůr všechny naše korektury nemůže zahrnout do své výroční zprávy. Proto ta každoroční kontrola účetního dvora je důležitá, ale to víceleté sledování poskytuje doplňující obrázek. Komise chce zajistit, aby ta zbytková chybovost na konci, poté co program a jeho kontrola řádně proběhnou, zůstaly pod hodnotou 2%. To je měřítko, kterého se chceme držet a kterého chceme dosáhnout. Paní předsedkyně, rád bych se dostal k udělení absolutoria za rok 2015 a z toho plynoucí následná opatření. Předkládáme každoročně zprávu o těch následných opatřeních, kde reagujeme na vaši kritiku, na vaše požadavky. Parlament v kontextu udělování absolutoria totiž takovéto požadavky klade. Výkonnost byla ústředním tématem v roce 2015 a krom toho se jednalo o to, abychom nastolili rovnováhu, tak aby priority byly lépe v souladu s víceletým rámcem priority parlamentu, rady, komise, a probíhajícím víceletým rámcem směřujícím k roku 2020. Jde o zaručení transparentnosti a odpovědnosti našich finančních agentur. Vám i nám jde o to, že se zadržují platby, protože jsou nedostatečné výdaje v oblasti kohezních projektů, strukturních a investičních infrastrukturních fondů. E, něco z toho, co jste očekávali, co jste zmiňovali, to v aktuálním finančním rámci do roku 2020 už je zahrnuto. Naše služby a členské státy, na které se obracíme, na které taky naléháme, s nimi stále vedeme dialog, aby se snižoval, snižovalo množství nevyčerpaných prostředků, tak aby to, co se stalo v roce 2014 a 2015, alespoň v tom objemu, se podařilo odbourat. Jde o to, aby, to, aby ty nevyčerpané prostředky byly co nejmenší. Členské státy, bohužel, a to bych řekl i v radě, při určování národní zprávy, národních úřadů a s výběrem projektů začaly opravdu velice pozdě. Vysvětlit si to neumím. Když vím, jak v mnoha členských státech eh, je infrastruktura nedostatečně financovaná, vím, že v mnoha regionech eh, roste konkurenceschopnost a dal by se zlepšit trh práce, tak se člověk jenom klade otázku, proč národní ministři a regionální vlády nejsou schopny vyčerpat prostředky v každém roce v plném rozsahu a neumožní realizaci na místě. Některé mosty, některé koleje, některá výzkumná centra, která sociální projekty, ledacos by se uh, dalo realizovat v roce 2015 místo až v roce 2019. Avšak členské státy pracují pod možnosti, které rozpočtový rámec nabízí. Generální pravidlo N plus 3 eh, ukazuje maximální rozsah mezi vázanými prostředky a výplatou těchto prostředků a na podání žádostí se tím teda snížilo to množství těch nesplněných. Měli bychom společně eh, rozmyslet, zda místo N plus 3 nebudeme mít zase N plus 2, tak abychom měli časově kratší onen úsek pro realizaci. Rally. Určitý rozsah je normální jev ale ve víceletém finančním rámci, ale v tom objemu mm, pro mě je to jenom těžce pochopitelné. V parlamentu šlo také o schválení politických priorit a hlavně o to, aby ten pětiletý mandát eh, od Rady a komise byl synchronní. O tom eh, pan Celer opakovaně hovořil. Jsem připraven s vámi diskutovat o trvání víceletého finančního rámce. Nejsem nějak upnut na těch sedm let. Tendence je taková, že se preferuje těch sedm let rada. Na čím delší dobu máte jistotu prostředků, tím líp, lépe se plánuje eh, je tam vyšší jistota, že ty peníze budou ale já mám pocit, jako by tady byla ta tendence přiklánět se spíš k těm pěti letům. K tomu se určitě ještě dostaneme na jaře příštího roku, než komise s tím návrhem víceletého finančního rámce definitivně přijde. Parlament, tedy vy jste se také vyjádřili s obavami k finanční architektuře. Hovořilo se o facilitách, o různých mechanismech, o EFSI, eh, o investičním fondu a opravdu, když se vrátím do své role bývalého poslance, opravdu, když jsou tady programy, miliardové programy na investice mimo hlavní rozpočet EU, tak eh, tím vy máte to právo ovlivňovat politiku omezeno, ale zcela otevřeně v tuto chvíli v rámci finančního rámce se věnujeme otázce, co má být uvnitř a co má být mimo. Co se týká horní hranice, co se týká cíle, tak já bych rád šel přes 1% i když jsou četné země better spending, které říkají maximálně 1%. Já chci jít přes 1%. Pak je možno zvážit, zda udělat fond rozvojový a zahrne se to do rozpočtu a bude to ve vaší odpovědnosti, ale je jasné, když jsou prostředky rozvojové proti prostředkům kohezním nebo proti Horizon, tak v jednu chvíli uh, se dostanete k hranici, kdy se řekne radši nějaké peníze nad rámec fondu, než eh, míň, ale mít to všechno v jednom. To musíme příští rok společně zvážit. Máme svěřenecké fondy, i ty potřebují mít své opodstatnění pro krizové situace nebo postkrizové situace. Evropská unie, členské státy, mm, společně jsme vyvinuli svěřenecké fondy. Díky nim je možno reagovat rychleji. Odpovíme na otázku, od kdy a jak se ty svěřenecké fondy stanou regulérními programy v rámci rozpočtu. Vaše obavy, co se týká skládání účtů a kontrolních mechanismů a zpravodajství, toho jsem si zcela vědom. A proto architektura příštího finančního rámce je mimo konkrétní výši prostředků. Je to zásadní téma, kde jsem odkázán na vaši kompetentní radu. Interní audit minulého roku to je mm, zpráva o výsledcích a doporučeních vnitřního auditu komise a o následných opatřeních. Tu zprávu jsme vám představili. To ukazuje, že jsme transparentní a držíme se svých povinností skládat vám účty a snažíme se o nápravu tam, kde najdeme slabiny. Mohl bych zmínit aspekty v oblasti finanční zprávy, kde se snažíme zlepšit a posílit své auditní procesy, zahrnujeme všechna generální ředitelství, chceme ta opatření doporučená externí auditní službou eh, realizovat včas. Dovolte ještě krátce k ponaučením do budoucnosti. Musíme prohloubit naši spolupráci co se týče příštího eh, finančního rámce. Od 1. ledna eh, eh, musí 2021 musí plynout peníze do odpovídajících projektů. Prosím všechny členské státy a všechny vlády, aby od hm, května příštího roku byly připraveny téma MFF hm, Eh, diskutovat, vyjasnit eh, otázka toho časového okna pro konzultace před evropskými volbami a po evropských volbách ještě není rozhodnuté. Tady mi můžete pomoct. My, vy všichni máte uh, Eh, své eh, země, eh, jste kompetentní k tomu, abyste jednali s národními vládami a to je moje prozba směrem k členským zemím, ke všem členským zemím a jejich vládám. Prosím vás, podpořte nás. Pracujeme paralelně na zjednodušení předpisů, eh, návrh omnibus a eh, přeskum rozpočtového řádu jsou eh, základem tohoto přístupu. Jsme ochotni mluvit o jakékoliv změně, o jakémkoliv zlepšení, o jakémkoliv zeštíhlení, ale když by omnibus byl odmítnut, nic z toho nebylo, nebo přijel příliš pozdě, tak by to bylo špatné. Eh, obecně mm, si myslím, že zprávy účetního dvora a naše zprávy jsou základem pro vaši konstruktivně kritickou práci. A proto eh, vás prosíme, abyste se nás ptali na to, na co se ptát musíte. Eh, když budete cokoliv potřebovat, zvěte nás, ptejte se nás, abyste Eh, jste přišli k závěrům, které budou znamenat stabilizaci a dobrý základ pro budoucí rozpočtovou politiku a kontrolu využívání rozpočtových prostředků v nejbližších letech. Já vám děkuji za eh, pozornost a za trpělivost. Já děkuji vám a eh, ráda bych k tomu follow-up, v té follow-up zprávě řekla, že komise ví, jak my pracujeme a proto si myslím, že není eh, nutné, abychom se scházeli. My se scházíme, sejdeme rádi, ale eh, komise přeci ví, že tento dokument je jedním z prvních, eh, který předchází vlastně detailní práci před udělením absolutoria. Já tedy žádám, abyste nám to, tento dokument předložili příště dostatečně včas. Pan Celer, děkuji paní předsedkyně. Eh, eh, o termínech už se tady mluvilo, eh, čili hm, vy hm, přesně víte, jaký je můj záměr a nemusím ho opakovat. Jsme konfrontováni s velkým množstvím materiálům a potřebujeme na to opravdu více času, abychom je mohli vyhodnotit. Já jsem hm, vděčný panu komisaři Ettingerovi za jeho úvodní slovo a za ty návrhy, které vyslovil. Eh, a minimálně eh, mm, já eh, se k němu musím obrátit zády. Vy tady, mm, vy jste říkal, že investovat evropsky znamená vytvářet přidanou hodnotu, ale já myslím, že členské státy vědí, že evropské investice z, musí znamenat také přidanou hodnotu pro Evropu. Vy jste zmínil kohezní politiku a průtahy, zdržení. K tomu mohu říci e, za poslední volební období ze zkušenosti jenom to, že tento parlament od roku 2009 e, byl spolurozhodujícím prvkem e, při roz rozpočtu pro politiku soudržnosti eh, texty eh, nařízení už v polovině roku 2012 eh, parlament schválil a i co se týče víceletého finančního rámce, tak Eh, jsme byli hotovi dokonce před termínem eh, s našimi usneseními. A co potom trvalo celou věčnost, to bylo vyjednávání trialogu, které se táhlo až do roku 2014 a potom eh, běžný proces, který byl vlastně tentokrát ještě rozšířen o další procesní kroky, schvalování a přijímání partnerských dohod s dalšími zeměmi tak um, e, celá e, e, celé vytváření operačních programů, to všechno vedlo k dalšímu dvou až tříletému spoždění, až tedy nakonec projekty a programy mohly být naplněny životem. A proto já bych rád, abychom měli pětileté období pro MFF, co se týče Mm, trvání eh, podpůrných eh, období eh, strukturálních fondů. Ehm, my jsme tentokrát to museli eh, ještě pracovat s tou sedmiletou lhůtou, ale bohužel eh, to eh, ani těch sedm let nestačilo pro některé členské státy. Co se týče rozvojového fondu, tady jsme rádi, že od roku 2020 bude v rozpočtu a jsme konfrontováni ale s tím, že tento fond byl vázaný smlouvami z Cotonou, které končí 2020 Čili tady je to vlastně speciální fond Eh, pro rozvojovou spolupráci eh, se zeměmi, které jsou v této smlouvě eh, zmíněny, jenom s těmi a ne s jinými. Otázka zní, jestli existuje, jestli bude, dojde k prodloužení ke kotonu, prodloužení smlouvy z kotonu s mm, odpovídajícím financováním, a nebo jestli rozvojová spolupráce bude pozvednuta na vyšší stupeň a bude přímo financována z evropského rozpočtu. To by mělo být vyjasněno co nejdříve a já si myslím, že že tento parlament eh, by měl položit základy pro budoucí eh, víceletý finanční rámec a také pro budoucí eh, realizaci fondu a implementaci evropské politiky jako takové. Co se týče globální eh, chybovosti, eh, je nám známo, že jak komise, tak i eh, Evropský účetní dvůr zjistili, že chybovost poklesla, že se více zaměřujeme na otázky výkonnosti, můžeme se na ně zaměřit, ale eh, nastala, eh, bylo tady takové malé zjištění eh, v tom smyslu, že komise v letošním roce od čistého předfinancování, mluvila o čistém předfinancování a o tom se tady doposud nemluvilo. A my jsme zažili i to, že v mnoha oblastech se pracovalo s předfinancováním a e, samozřejmě e, toto předfinancování není e, chybné, ale Mm, když se vypočítají celkové částky toho předfinancování eh, a zahrnou se do celkového vyúčtování, eh, tak se zase eh, zvýší globální míra chybovosti. Čili to je věc, na kterou bychom se měli ještě jednou podívat v souvislosti s tím clean prefinancing, ehm, co je tím přesně míněno. A jak se má tento nástroj využívat. Co se týče eh, eh, zprávy o řízení a výkonnosti rozpočtu, eh, ten vychází Eh, mluví se tady eh, s eh, navýšením na 25 miliard v roce 2016. Máme tady společnou zemědělskou politiku, greening, členské státy jsou velmi váhavé při implementaci nové politiky pro rybolov co se týče kohezních fondů, to jste říkal, pane komisaři, Eh, tady je velkou výzvou stále ještě eh, čerpání těchto rozpočtů. Bylo to 3,7 v EFRE a 2,3 eh, v ESF e ehm, a v iniciativách pro zaměstnanost ještě nižší čerpání, čili Mm, eh, tady bychom se na to měli zase zaměřit. Eh, eh, jde nám přeci o podpoření růstu a zaměstnanosti, zejména u mladých lidí nově zavedená eh, eh, praxe roční eh, uzávěrky, roční závěrky byla prodiskutována s komisí a vyplývá z toho otázka, jak budeme pracovat se vzorcem N plus v nejbližších letech když je tady stoupající tlak na implementaci. Generální ředitelství pro rozpočet eh, mluví o přímém a nepřímém financování eh, v souvislosti souvislosti eh, s, se zjištěními OLAFu ve Spojeném království. Mluví se tady o 20 miliardách eur, 15% vlastních prostředků. a o e, příspěvcích členských států do společného rozpočtu a ptáme se, jaké dopady tedy e, e, to bude mít na členské státy a na rozpočet Evropské unie. Potom otázka odpovědnosti DG Budget a Taxud na vyšší kontrolu v členských státech. Eh, naše přání je eh, také, aby komise odevzdávala eh, kolektivní prohlášení o odpovědnosti nikoli za jednotlivá generální ředitelství. Možná k tomu byste nám mohl vysvětlit, proč Eh, by to mělo vést ke komplikacím, kdyby tady bylo globální prohlášení o odpovědnosti, tak jak to komise eh, tvrdí a jaké komplikace by to konkrétně měly být. Komise je přeci kolektivní orgán a eh, je odpovědný i za změny rozpočtu například, čili ptám se, proč váháte s mm, tím, abyste se přihlásili k odpovědnosti jako kolektivní orgán. Co se týče evaluační zprávy, stejně jako v loňském roce eh, eh, si přejeme, aby eh, byla zveřejněna dříve Eh, ochrana eh, evropského rozpočtu, sdělení o ochraně eh, komise každoročně uveřejňuje svoje sdělení, které vychází z principu, který my upřednostňujeme a sice, že se tady uvádí pozitivní i negativní příklady z členských zemí za rok 2007 až 2013 finanční korektury celkové částce byly nižší, ale Eh, zároveň v posledním roce eh, se dotkli zase opět těch obvyklých, jaksi podezřelých subjektů. Nechci být konkrétní, ale řeknu to Česká republika, Slovensko, Maďarsko. Eh, tady systematicky dochází k nějakým potížím, které ty státy prostě nedokáží zvládnout. Eh, tohleto prohlášení ehm, tady máme, ale v této souvislosti by nás zajímalo, eh, jak vysoké jsou, byly korek, budou korektury v letech 2014 2014 až 2020. Ehm, eh, rádi bychom si podrželi tu hranici 10 ehm, výroční zpráva o vnitřním auditu, k tomu se dostaneme později, potom follow-up eh, k absolutoriu za rok 2015. Eh, taktéž eh, já už se jenom závěrem, eh, já už jenom závěrem poděkuji komisi za to, že vlastně mm, opravdu převzali naše, naše doporučení že se zabývali tématy, která jsme doporučili či požadovali. Potom, eh, jak už jsem říkal, rádi bychom, aby komise eh, tedy se postavila čelem k eh, prohlášení o odpovědnosti, kolektivní odpovědnosti. Finanční výhledy jsou podle mě nyní důležitější než kdy dříve, rozpočtové priority a budoucí platební požadavky. Komise ptám se, jestli Eh, jak se bude stavit k případu komisařky Georgievy a o tom budeme mluvit eh, zítra a poprosím vás ještě eh, o vaše stanovisko k tomu, jak, se komise, jak je komise daleko s vypracováváním definice střetu zájmu. Děkuji. Já vám také děkuji. My si vyčkáme na odpovědi a já jsem chtěla jenom ještě jednou zdůraznit něco, co řekl kolega Celer. Říkal jste, že komise v letošním roce ehm, předfinancování eh, zahrnula do kalkulace chybovosti. To předfinancování je bezchybné. Tím se míra chybovosti snížila, ale v loni to tak nebylo, čili já se ptám, jsme na tom lépe nebo hůře s mírou chybovosti? A vlastně neměli bychom tuto novou metodu nějakým způsobem zohlednit, eh, protože mm, podle našeho názoru je to tak, že eh, mm, ten výpočet by měl výjít trošku jinak. Možná eh, účetní dvůr se vyjádří, vyjádří také k této metodě komise. Já bych eh, ráda teď dala slovo panu Gregorovi a potom panu Kozlovsovi. Pane Gregor, prosím. Mnohokrát děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vážení členové výboru, zpravodajové, zástupci komise, dámy a pánové. Na úvod bych rád zmínil strategii účetního dvora, kterou jsme schválili 16. června tohoto roku na období 2018 až 2020. A vychází to ze čtyř hlavních pilířů. Za prvé chceme dál rozpracovat to prohlášení o ujištění, chceme umožnit činnost dalších auditorů. Druhý pilíř je další rozvoj podávání zpráv o výsledcích z pohledu účetního dvora. A budeme se také snažit lépe komunikovat se všemi aktéry, samozřejmě především s Evropským parlamentem a s radou. A budeme dál také upravovat naši interní organizaci, abychom dosáhli lepších výsledků. Takže, jak jsem zmínil, prioritou je podávání zpráv o výsledcích. Mluvili jsme o tom na semináři členů účetního dvora koncem září. A zpracujeme také interní materiál o budoucích možnostech, jak vylepšit tyto věci. A mohu potvrdit, že hlavní výzva pro soud, teda pro účetní dvůr, je posoudit včas všechny věci. Zatím se nám nepodařilo EMPR ve výroční zprávě pokrýt za rok 2016. Měli jsme připomínky k roku 2015 a samozřejmě jsme připraveni projednat to na samostatném zasedání v lednu. Obecně chci říct, že si cením toho souhrnu, který se týká výsledků v evropském rozpočtu a máme stejný cíl s komisí. Chceme umožnit rozhodnutí na základě řádných informací. Nebude to tady automatický systém a prostředky pro jednotlivé programy se nebudou automaticky snižovat nebo zvyšovat. Rozhodnutí by měla vycházet ze spolehlivých informací, ze spolehlivých podkladů, které dostaneme včas a já myslím, že už to teď máme v třetí kapitole, kde je několik doporučení, jak dále vylepšit podávání zpráv o výsledcích. Ze strany účetního dvora máme takové předběžné připomínky, ke zprávě za rok 2016. Uvedl bych jenom jako příklad dvě oblasti, kde by bylo možné dál rozšířit rozsah této zprávy. Za prvé je to systematické zahrnování informací o výzvách v jednotlivých oblastech evropského rozpočtu aby ty zprávy byly vyváženější, aby to nebylo jenom pozitivní, ale upozorňovalo se také na to, jaké jsou případné problémy a výzvy. A další věc, kterou lze zmínit, jsou externí faktory. A ty mají samozřejmě vliv na výsledky v oblasti jednotlivých politik. A já myslím, že to by se dalo také do budoucna lépe vysvětlit. A jsme připraveni probrat to s komisí abychom dál rozvíjeli kulturu založenou na výsledcích v Evropě. Mnohokrát děkuji. Děkuji, pan Kozlovský, prosím. Děkuji mnohokrát. Vážená paní předsedkyně, vážení členové výboru KONT, pane komisaři Ettingere, já bych vás rád krátce seznámil s tím, jak vypadá kapitola 2, kterou jsme letos připravili. Zejména proto, že jsem slyšel na základě toho, co říkal pan Ettinger, že je tady několik věcí, které se řeší v této kapitole 2. Letos se druhá kapitola věnuje celé řadě otázek. Rozhodli jsme se, že tam začleníme i věci, aktuální témata, která se dřív ve zprávě účetního dvora takovýmto způsobem neřešila z pohledu finanční a rozpočtové zprávy. A myslím, že to přichází ve velice významném období v rámci příprav na další víceletý finanční rámec, protože se domníváme, že v současném prostředí musíme otevřeně nastolit všechny otázky, musíme je probrat mezi sebou, s parlamentem, s komisí a s radou. Samozřejmě i na základě příspěvku účetního dvora. Takže velice krátce, co letos kapitola 2 všechno zahrnuje – a stejně jako u dalších kapitol, ještě se k tomu vrátíme podrobněji začátkem příštího roku. Takže především zaznamenali jsme velké spoždění ve využití přidělených prostředků v současném finančním období. Také jsme analyzovali rozsáhlé využití finančních prostředků v tomto víceletém finančním rámci. A také jsme vyzvali analýza toho, jaký dopad to bude mít do konce období v případě nějakých nepředvídaných situací. A podrobněji jsme se také podívali na zbývající závazky. Ty jsou opravdu hodně vysoké i ze historického hlediska a myslíme si, že do konce období to ještě stoupne zašli jsme asi mnohem do větší hloubky, pokud jde o zvýšené závazky EU. Nejde jenom o ty zbývající neuhrazené závazky, ale i dlouhodobé závazky, včetně penzí, u dalších finančních závazků, také u nových záruk. Opět upozorňujeme na zvýšené využití finančních nástrojů, aniž bychom vyvozovali nějaké závěry, pokud je o prospěch z takového vyžití, ale eh, je potřeba všechny tyto věci nastavit správně. Také jsme se zabývali rizikem absorpce evropských prostředků na úrovni členských států a také potenciálním dopadem těch velice cyklických příspěvků do evropského rozpočtu ve vztahu k makroekonomice některých členských států. Dívali jsme se na fondy, které se mobilizovaly eh, v rámci řešení otázky migrace. Vzhledem k tomu, že evropský rozpočet je komplexní, vracíme se také k debatě v parlamentu, v tomto výboru i v rozpočtovém výboru. Zamýšleli jsme se nad tím, nakolik komplexní je to i z pohledu transparentnosti a odpovědnosti jak daleko může účetní dvůr zajít, do jaké míry může provádět audit, jaký audit je správný, pokud je o architekturu evropského rozpočtu. To jsou tedy hlavní věci, které se řeší v této konkrétní kapitole. Také upozorňujeme na některé konkrétní výzvy a konkrétní rizika a vydali jsme čtyři doporučení, která, myslím, budeme moci probrat ještě v později. Děkuji. Já vám děkuji a teď dám slovo eh, poslancům, takže paní Ayala Sendre jako první. Já Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Především si poděkovat panu komisaři Ettingerovi za prezentaci. chci také poblahopřát Zele k té fantastické hloubkové analýze dokumentu, který jsme dostali poměrně pozdě. Nicméně dostali jsme dost informací na to, abychom si mohli připravit otázky. Chci se zeptat pana komisaře, a to v podstatě patří spíš k připomínkám k prezentaci pana Lenera, nás docela překvapilo, že na jedné straně ta zpráva řeší věci, o které žádám už dlouho, to znamená, jde o ty výsledky, výzvy. A je tady jednoznačná vůle postoupit ku předu z hlediska investic, výdajů, na základě rozpočtu, který můžeme snadno vysvětlit našim občanům. Nicméně jistý zmatek vyplynul z toho, že tam byly v úzovkách různé závěry, kde to komise promítla do svých interních systémů. A taky jde o to, na co vlastně upozorňoval účetní dvůr. Dobře, jsme teď v přechodném období, a obě tyto instituce využívají trošku různé metodologie i různé časové rámce. Takže já se chci zeptat pana komisaře Ettingera, do jaké míry komise zvažuje, jak by mohla sjednotit metodologii, časové rámce, to, jak může docházet ke spolupráci mezi komisí a účetním dvorem, abychom se snad do příštího roku vyhnuli situaci, kdy vzniká určitý zmatek, vznikají nedorozumění, čistě proto, že máme takové dvojí výsledky. To je tady spíš takový návrh. A týká se to komunikační stránky. Za druhé, od loňska do letošního roku jsme objevili velký podvod ve Spojeném království eh, vlastně vlastních zdrojů. Samozřejmě my na to upozorňujeme už nějakou dobu v našem výboru. Musíme být obezřetní, pokud je o podvody s vlastními prostředky, protože se zdá, že se snažíme si ty věci přisvojit. Ale my víme, že na této věci vám zvlášť záleží a objevují se tvrzení, že nad 1% musíme prostředky chránit. A proto se ptám, nejenom jak se snažíte vypořádat s otázkou podvodu jako takového, a také, jestli máte v úmyslu bránit takovým podvodům, samozřejmě nejenom v Británii. V minulosti šlo hlavně o naše velké přístavy, Celníci o tom mluvili v Hamburku, ale může to být třeba Alchefíra ve Španělsku nebo Valencie. Do jaké míry tedy mají celní úřady pravomoc řešit takové podvody? A za třetí otázka veditelnosti. My jsme se snažili zvýšit viditelnost projektů. Zejména se o to snažil pan komisař, pokud je třeba o evropský semestr, pokud je o externí spolupráci a souvisí to také se spoluprací s americkým kontinentem. My jsme se na to postupně zvykli a je třeba zamyslet se nad tím, jak dát lidem vědět, že se na něčem podílejí evropské prostředky. A teď ten přístup založený na výsledcích. Jak zajistit, že ty výsledky budou víc vidět? V tomto výboru jsme opravdu spokojení s výsledkem, který jste nám vy předložil, ale byli bychom rádi, kdyby se to nějak formalizovalo, protože nejde jenom o to, jestli se ty peníze dobře nebo špatně vynaložily. A poslední věc. Mnohokrát jsme mluvili o tom, na čem nám velmi záleží protože připravujeme nadcházející víceletý finanční rámec. Jde o spoždění. Mluvili jsme o tom v roce 2014, teď se k tomu znovu vracíme v roce 2017. Potřebujeme nějaké příklady případů, abychom pochopili, proč a jak dochází k těm spožděním při využití rozpočtu, při využití evropských prostředků a zvlášť v případě spolufinancování. protože především, jak už tady bylo řečeno, byla krize, pak tady máme takové jednotlivé případy, má to nějaké historické důvody. Některé členské státy využily prostředky, které byly údajně vyhrazeny pro evropské projekty, využili jakousi záchranou síť, aby posílili své vlastní finance. aby líp vypadala jejich čísla, jejich procenta. A mě by tady zajímalo, jestli jste v těch jednotlivých případech zjistili, jaké důvody, jaké příčiny ta spoždění měla. Už jsme se toho dotkli. Víme v podstatě, v čem spočívají ty hlavní příčiny, ale potřebujeme toho vědět víc, protože si myslím, že nejsme úplně dobře připraveni na nadcházející víceletý finanční rámec. Kolega eh, Stas, prosím. Vier, vier vraagjes of, of vier onderwerpjes Děkuji. handelen. Het eerste is um, de backlog. Děkuji, paní předsedkyně. Ty nevyplacené prostředky, rally, 239 miliard eur tady čtu. Kdybych já osobně spustil nějaký projekt a nadělal dluhy na předfinancování toho projektu, tak je to dluh, ale v EU se tomu říká vázání prostředků. Ale 239 miliard, no to je už pořádná suma. Je to tedy víc než roční rozpočet EU a proto ta otázka, zda by se už nemělo zvonit na poplach, zda se to dá vůbec nějak zodpovědět, zda s tím můžeme s klidným svědomím existovat. První otázka na pana komisaře a druhá, to se týká to, té každoroční výroční zprávy za rok 2016 o řízení a výkonnosti rozpočtu. Stránka 82. Tady se jedná o kvantifikovatelné eh, body za rok 2016, tedy kvantifikovatelná plnění, tedy vázání prostředků celkem 35,3 miliardy eur, 26 plateb No to je slušné, to je hodně. Na straně 82 v pravém sloupci však je, že finanční dopady, co se týká rizik plánovaných plateb, jsou 1,6 miliard podle odhadů. Tedy když vemu 1,6 odečtu to od těch 35,3 miliard, Tedy když odečtu pravý sloupec od levého, tak se dostanu na to možné riziko 4,5 V textu potom je, že se to týká i zemědělského záručního fondu a přímých pladeb z DG pro zemědělství. Ve zprávě účetního dvora je to pod nároky, entitlements. A chybovost je tam odhadována 1,7 ze strany účetního dvora, teda DG zemědělství a fond 1,7 procenta více chyb než účetní dvůr, ale podle stránky 82 4,5 chybovost. Možná můj myšlenkový pochod není zcela správný, může mi to někdo vysvětlit. Když ne teď, tak prosím později. A pak ještě politická poznámka. Máme obavy, migrace, uprchlíci. Musíme vědět, že je třeba činit opatření. Obce, které máme, se týkají především hlídání hranic a spolupráce s určitými vládami. Máme svěřenecký fond pro Afriku, Afriku, tam jsme dali spoustu peněz. Členské státy jsou vyzývány, aby do toho investovali ještě víc. To jsou rozvojové prostředky, co se týká EU a velká část těchto rozvojových prostředků se vlastně používá pro kontrolu hranic a její financování a služby kontroly hranic z jednot a pro vzdělávání a trénink ostrahy hranic v Libii. A pak bych se tedy ještě zeptal, kde, kde se berou všichni ty migranti? Částečně jsou to političtí uprchlíci, osoby utíkající před válkou a násilím, nebo jsou to prostě jenom eh, lidi, kteří prchají před chudobou a nedostatkem životních perspektiv. No a pak se ptám, jaké jsou příčiny. A myslím, že i, rozpočet, i komisař pro rozpočet musí dbát na to, aby ta politika byla konsekventní. Zemědělství, rybolov, eh, obchodní politika, rozvojová politika. Rozvojovou politikou se snažíme o podporu a zatímco třeba zemědělská obchodní politika, tak eh, to se týká víc nás, tedy v zemědělství jsme zrušili mléčné kvóty, vyrábí se více mléka, eh, bude třeba eh, větších eh, skladových kapacit, mléko se bude sušit na mléko sušené, pak se to bude skladovat a někam se pak ten, to sušené mléko musí umístit na trh, a pak to bude třeba v rámci nějakých e, zemí západní Afriky exportováno tam na základě obchodních smluv. To povede pak k tomu, že v Nigerii litr mléka od místního zemědělce bude stát 900 místní měny, zatímco e, u nás za dumpingové ceny to sušené mléko se všemi možnými dotacemi bude stát jenom 300 CFA, třetinu tamní ceny. Tady by se mělo hovořit o politické koherentnosti a když se hovoří o nějaké protihodnotě, tak bychom měli mít na mysli i tuto koherentnost. No a pak ještě jedna zásadní věc. V Politico jsem četl, že komise dnes dopoleně rozhodla něco o Giovanni Kesslerovi, generálním ředitelu Olafu. Paní Gressle sepsala dopis jménem šéfů frakcí a já jsem to pochopila tak, že pan Kessler bude generálním ředitelem agentury v Itálii, která se stará o daně a monopoly, ale v Itálii dostane tedy důležitou pozici, nebude propuštěn z komise, ale bude vyslán místo toho. Tedy konzulent na generálním ředitelství pro rozpočet tedy zůstane nadále zaměstnancem komise, ale bude pracovat v Itálii. Možná jsou nějaké dobré důvody pro tento postup. Já to nechci paušálně spochybňovat. A Itálie nakonec bude platit jeho plat, možná nakonec něco udržíme z unijního, ušetříme z unijního rozpočtu, ale zeptám se, jestli je to košer, co se děje. Pan Kešler a jeho rozhodnutí v oblasti cla může být ve prospěch Itálie a ne ve prospěch EU, ale navíc ještě zůstane úředníkem EU, jak může komise tedy proti tomu vystoupit? Máte tam nějakou dělící linii, která se postará o to, aby nedošlo ke konfliktu zájmu mezi vysokou funkcí v Itálii a nadále existujícím zaměstnaneckým poměrem Komise? To jsou mé čtyři otázky. Děkuji. Děkuji, paní Dlabajová. Uh, Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, já myslím, že už jsme vám dali dost námětů k zamyšlení i dost otázek, ale já bych ráda zmínila víc pozitivnějších eh, věcí a snad nebudu mít tolik otázek. Především vám chci poděkovat za to, že se dál věnujete absolutoru za rok 2015. A chtěla bych zdůraznit, že to absolutorium je průběžný proces, který představuje příležitost poučit se z minulosti a vylepšit výdaje EU do budoucna. Tak bychom k tomu všichni měli každý rok přistupovat. Připadá mi, že jde hlavně o lidskou chybu spíš než o strukturální problém. A zvlášť u těchto chyb potřebujeme nějaká vodítka, musíme se poučit z každého cyklu, poučit se od, ze svých chyb navzájem. Takže já bych vás chtěla poprosit, abyste se skutečně poučili z našich minulých chyb. Chci vám poděkovat za to, že pokračujete tímto směrem. Ráda bych eh, viděla další zjednodušování, nejenom pokud jde o ten návrh na revizi finančního řízení, ale také o Horizont 2020 protože tam můžeme mít hmatatelné výsledky z hlediska zjednodušování. A chci ještě jednou zdůraznit výsledky, aby to také bylo snažší pro občany a pro zúčastněné strany, aby pochopili cíle, aby pochopili, jaký dopad má rozpočet Evropské unie. Jak ukázal vývoj z poslední doby, když informujeme občany a zúčastněné aktéry o tom, čeho se v EU podařilo dosáhnout, má to zásadní význam. Více než kdy dřív. Jde o budoucnost EU, o rozpočet, o tvorbu politiky, protože to všechno vychází právě z důvěry občanů. A chci to tady proto také požádat Evropský účetní dvůr, aby se pokusil co nejvíce pomoct v tomto ohledu. A v neposlední řadě myslím, že potřebujeme stabilitu v programových cyklech, potřebujeme předvídatelnost investic a to souvisí nejenom s trváním dalšího víceletého finančního rámce, ale týká se to také evropské přidané hodnoty na jedné straně a vývoje v této oblasti a také obecního integrovaného přístupu abychom opravdu dosáhli hmatatelného skutečného dopadu i pro občany. A myslím, že tady nás ještě čeká hodně práce. Mám pro vás jednu otázku. Rozumí se samo sebou, že je lepší proaktivně bránit problémům, spíš než nějakým způsobem se je potom pokoušet napravit. Podmínky ex ante se v tomto finančním období využívaly více než dřív Jaká je vaše analýza podmínek ex ante? Mělo by se jejich využití rozšířit v dalším finančním rámci? Na jaké další problémy jste narazili z hlediska využití podmínek ex ante v roce 2016? Mnohokrát děkuji a doufám, že u všech těchto věcí se nám společně podaří postoupit ku předu. sama jsem se taky dala mezi řečníky. Zeptala bych se v pokračování pana Štrase. Generální ředitel Olafu má také odpovědnost za dozor na italskou celní správu. Byla tam, byl tam ještě dlouho a teď se stává členem té zprávy. Teď je otázka, zda se udělá všechno, co se udělat má a mělo ze strany OLAFu v Itálii. Z roku 2010 máme mediální nebo zprávy pro média, kde jsme zjistili, že se e, respektovaly nějaké, spe, nějaká specifika italská v regionu Konto, že snad už e, třeba asi se tam nebude kontrolovat nic, když se stane generálním ředitelem. Tahle otázka konfliktu zájmu je pro nás těžko pochopitelná. Nikdo vlastně nevidí do toho, co se v OLAFu děje a proto je opravdu zásadní, že se komise snaží teď nám prodat to, že je v zájmu EU, aby úředník EU byl vyslán do národní zprávy převelen tam. Já neznám na této úrovni nic srovnatelného a proto přece jenom mám spoustu otázek, které se s tím pojí. Také projím, abyste nám, prosím, abyste nám vysvětlil, kdy pan generální ředitel eh, dostal tu definitivu. Mám, měli jsme interinstitucionální řízení, tak to bylo v roce 2011 dohodnuto a pak jsme najednou zjistili, že od 1. 1. 2014 2014 dostal definitivu navždy. Všechno, co se děje kolem generálního ředitele Olafu, by se s námi mělo konzultovat a tohle se s námi nekonzultovalo, ostatně ne ani s dozorčím výrobem, proto se ty otazníky jenom množí. Kdybyste to byli udělali, tak eh, byste se teď nemuseli domáhat toho zpětného pověření. Nezávislost un Olafu by měla být skutečná nezávislost. To znamená, i tady byl generální ředitel mm, na doživotí, tak říkají, že to prostě nejde. Kdybychom to byli věděli, tak bychom mm, vašemu ctěnému předchůdci mm, zřejmě byli víc koukali pod prsty. Tak a druhá otázka, to se týká těch penzí vzrostly o 3,4 miliardy z roku na rok. Komise asi kalkulovala s tím nárůstem. Vím, že v národních rozpočtech jsou ty nárůsty ještě větší a není tam vlastní příspěvek úředníků, ale mě by přesto zajímalo, zda nějakou formou se tady věci plánují, nebo zda ty cifry prostě takhle porostou dál a, a prostě to tak je. A pak ještě otázka na tu vnitřní revizi. Děkuji za ten dokument. Opravdu se vám eh, letos podařilo mě překvapit. Já jsem četla s velkým zájem, zájmem audity IT systému. To je velice důležité. Bylo by zajímavé, kdybyste nám mohl zhruba poskytnout přehled, kde si myslíte, že my jako legislativec v eh, oblasti rozpočtu bychom měli se víc podílet na těch rozpočtech pro IT. Pak eh, systém DG pro rozpočet pro mě eh, je těžké rozumět všem těm problémům, které se zatím skrývají. A pak je tady ještě jedna věc, které jsme se hodně věnovali, to jsou intramures zaměstnaní. Externí služby pracující v komisi, odvádějící tam služby na externím principu, jak tito zaměstnanci intramures mají přístup i do velice vymezených oblastí. To musím říct, že mě opravdu šokovalo. Já si myslím, že tohle je opravdu velice citlivé a proto by bylo důležité, abyste nám řekli závěr, který tady máte, abychom um, pochopili, proč to trvalo tak dlouho, než jste se tím důležitým problémem začali zaobírat vůbec. Tak teď jsme na konci seznamu řečníků. Pan komisař dostane slovo. Prosím. Paní předsedkyně, dámy a pánové, kolegyně a kolegové poslanci, všechny vaše otázky jsme si vyslechli a na něco budou reagovat kolegové komisaři, protože některé otázky se týkaly konkrétního portfolia. Já v rámci další procedury vám ještě poskytnu podrobnější informace, hlavně kolem těch procentuálních podílů. Co je error rate, chybovost, jak se dostáváme my k těm procentuálním podílům, jak to jsou, je v souladu s vašimi domněnkami nebo s vašimi propočty. Na všechny tyhle otázky chybovosti a závěrečného účtu vám poskytnu odpověď v nejbližších eh, dnech a týdnech. Poslední otázka, ta mě hrozně zajímá. Otázka našich spolupracovníků. Máme Staff Regulation z roku 2013. A já s tím dokumentem nejsem spokojen, to říkám zcela otevřeně. Teď máme přes 6 tisíc lidí temporary agents na dobu určitou a také lidé pracující na smlouvu. Budu o tom hovořit s radou, ale v tuto chvíli jsme vázáni na ta tabulková místa podle rubriky 5. Lidé na smlouvu jsou dobrým doplňkem, jsou to externisté, kteří mají jiného zaměstnavatele, třeba v oblasti IT, a pracují v našich budovách dočasně. Je to dobrý doplněk, ale myslím si, že oba nástroje posilovaly příliš mnoho, protože to prostě bylo z nouze. To by nedělala žádná městská zpráva ani žádné ministerstvo na úrovni členského státu. Rada nás rozhodnutím o omezení platů z roku 2013 a tím úkolem ušetřit 5% nás tak sešroubovala, že my vlastně už nemůžeme pracovat. Proti tomu se chci bránit. Já bych rád počet lidí zaměstnaných na dobu určitou omezil a navýšil počet těch stálých zaměstnanců. To jsou lidi bez, bez perspektivy. U DG Digit jsem zažil, v Lucembursku, i v Lucemburku i v Bruselu velký počet externích inženýrů IT, eh, specialistů na software, kteří u nás pracují půl roku, rok a pak zase jdou. Mm, s tou ex, touto externisti nemá, ne, neskládají žádný slib a oni tedy dělají Mm, práci a my se musíme snažit platit je tak, abychom byli konkurenceschopní vůči SAP a dalším firmám. Já udělám všechno pro to, aby komise a parlament a ostatní služby byly atraktivním zaměstnavatelem i nadále. A abychom se jimi stali tam, kde nejsme, protože my jsme na to na ně odkázáni. Další krácení v rubrice 5 ani v parlamentu, ani v komisi je není přijatelné. Leda, že by Brexit snížil rozsah práce, takže bychom se na to mohli pak podívat v rámci příštího eh, finančního rámce. Code of Conduct, kodex chování, to eh, ohlásil pan předseda při projevu ve Štrasburku, také to předložil, brzy to vstoupí v platnost. A chci říci, že i tady je mm, ta otázka konfliktu zájmu, neslučitelnosti řešeno způsobem, kde z nějakého členského státu od žádné jiné vlády to neznám pro ministry. Proto vás prosím, abyste eh, vzali na vědomí, jak daleko komise šla, že předseda komise po té, co skončí, tři roky nesmí pracovat No, to je dost. A pak už nebudete mít nikdy kandidáta ve 40 letech. Kandidovat bude jenom ten, kdo půjde za pět let do důchodu. Jestli je to zájmu demokracie, toť otázka, ale kodex chování je takový, my jsme se jím řídili a jako poslanec bych vám radil, jenom omezeně, abyste měli podobné kodexy chování s podobným omezením. Požádali jsme účetní dvůr, aby nám předložil svá očekávání a myšlenky pro příští víceletý rámec. Myslím, že účetní dvůr by neměl kontrolovat jenom zpětně, ale měl by hledět i do budoucnosti to ono zjednodušení, transparentnost, optimalizace, edit value a tak dále, to všechno je pro příští víceletý rámec důležité. Paní, důle, paní předsedkyně hovořila o důchodech. O důchody nám dělají starosti. A proč? V posledním desetiletí se rozšířila Evropa o 13 členských států a rozšířili jsme podle toho počet úředníků, ty první z nich teď jdou do důchodu, to znamená, máme důchodové případy, eh, které teď začnou růst a bohužel nemáme žádné další důchodové předpisy. Já vím, že v průmyslové sféře a v některých národních zprávách máme, že se z běžného rozpočtu dělají rezervy a buduje se z toho ten důchodový fond. Chtěl, nechci to navrhovat, nebo chtěl jsem to navrhnout, ale rada to vždycky odmítla a zatím radši zvyšuje podle důchodu i příjmy. I tyhle otázky by parlament měly zajímat. Byli byste připraveni v příš, tím víceletém rámci z téhle rendity financovat důchody, aby se mm, zmenšil ten nárůst. No moje myšlenka by se tím směrem už mohla ubírat téma zdržení pladeb. To je věc, která vám dělá starosti i rozpočtovému výboru. 2013 až 16 to byl velký problém. Poté, co současný rozpočtový rámec byl schválen teprve v prosinci 2013 a programování přišlo pak do roku 2014, tak 14 byl v podstatě ztracený rok v mnoha investicích. Teprve teď se začínáme plně rozbíhat. Zatím jsou ještě stále úřady, země, zprávy i německé regiony, kde jmenování příslušných orgánů a zřízení softwaru zatím stále ještě nenastalo. Pořád ještě některé členské státy, my jsme je varovali, psali jsme jim, ne stoprocentně, ale mm, jmenování příslušných orgánů pro realizaci projektu EU nám ještě nenahlásili. Pro mě je to nevysvětlitelné, nepochopitelné. Jsme všichni evropští občané, občané našich národních států. Když někdo jede domů na dovolenou, mohl by zaklepat na dveře na ministerstvo a zeptat se, proč jste ještě nikoho nemenovali. K tomu bohužel nemáme nástroje. Uh, nemáme zbraně, pistolky. Tahle Evropská unie je odkázána na konstruktivní přístup svých členských států. Stoprocentně. Jinou konstrukci prostě nemáme. No, jestli to funguje, to závisí na Paříži, Talinu, Hágu, Stuttgartu, Berlínu. Často je to tam v dobrých rukou, ale občas také není. Za několik málo dní uh, budeme hovořit o roku 2017 a změně na rok 2018, protože prostředky podle našeho výhledu nejsou čerpovány, čerpány tak, jak se to plánovalo. V podstatě je to špatná zpráva, protože tak dobře na tom Evropa není v žádné oblasti, aby peníze, které jsou k dispozici, mohla buď nevyužít, anebo využít o dva roky později uděláme všechno proto, aby k něčemu podobnému 2013 a 16 už nedošlo, alespoň v té výši. Zdá se to podaří, to je částečně ve vašich rukou a částečně v našich rukou. Pouze částečně. Jsme uprostřed reformy společné zemědělské politiky. Otázka jako export mléka, vztah Afriky a EU, podpora agrárních produktů na jednotný trh a na export, podpora z rozpočtu EU, to všechno bude hrát důležitou roli. Komunikace komise, nebo sdělení komise k tomu přijde v prosinci v rámci rozpočtových konzultací po roce 2020 budete eh, o tom spolu rozhodovat a omezení zemědělských produktů a jejich export – Tady určitě budete konzultovat s námi víc než intenzivně. A teď poslední bod. Generální ředitel Kessler. Já jsem k tomu přišel jak slepý k houslim. Ale nesu za to odpovědnost. To místo bylo vypsáno v roce 2009. Generální ředitel vedoucí OLAFu. Text ve zveřejněném, já jsem tenkrát ani nebyl v komise, v komisi. A ten text byl zveřejněn po konzultaci s radou a, a parlamentem. Někteří v sále u toho třeba tenkrát byli. Tenkrát parlament a rada vypsali to místo a o textu se dohodli na generální ředitelství OLAFu. To bylo tedy schváleno jednotně ten text a v tom textu té výzvy bylo, že je to volený úřad na sedm let, žádná druhá funkční perioda, omezeno na sedm let, ale tehdy, aby to místo bylo atraktivnější, tak se tam tehdy napsalo, že po těch sedmi letech u OLAFu se stane úředníkem Evropské unie v, ve stejné platové třídě. To tehdy byla ta atraktivní nabídka, aby se hlásili schopní lidé, muži i ženy. Pak byl zvolen pan Giovanni Kessler, AD 15. AD 15. Během roku se stal úředníkem na doživotí, tam jsou pak ještě nějaké lhůty a v roce 2014 postoupil z AD 15 do 16, jako to je u managementu mezi generálními řediteli obvyklé. I v tomto parlamentu nečiníme výjimky. Takže byl zvolen úředníkem na sedm let a zároveň doživotně a teď je tedy v 61 letech v AD16. Mandát v únoru skončí a ten text pro jeho následníka jsem formuloval text vyzývající k uvolněnému místu pro jeho následníka jsem formuloval a hovořil o tom s vámi a s radou. Přesně z těch dřívějších textů jsme se poučili a příští muž či žena Um, který bude vybrán eh, v lednu a vy se na tom budete podílet, nebo bude vybrán do ledna, vy se na tom budete podílet, zodpovědně podílet. Ten člověk tedy přejme úřad, kde bude volen na sedm let, aniž by potom se stal úředníkem na doživotí. Přesně tohle už nebude ano, to je výhoda i nevýhoda. Když je mi 40 a budu schopný, tak se o to nebudu ucházet, o to místo. To znamená, že se budou případně ucházet lidé, kterým je 65 minus 7 let, nějakých 58 let. Ano, i to mohou být schopní lidé, ale i to je nevýhoda. Udělali jsme to tak a v příštích měsících vás budeme o těch předběžných a definitivních rozhodnutí informovat, budete se na tom podílet. Mm, ten pojem, který jste použila o panu Gesslerovi, neodpovídá. 28 členských států i Itálie se podílely na jeho zvolení a v e, italském výběrovém řízení si vybrali pana Kesslera jako nejlepšího kandidáta pro svou celní zprávu. Já v, Řín, v Římě nemám žádný hlas. Když jsem tam, tak jsem host ale parlament eh, je zvolen a vláda odpovídá parlamentu. A ta vláda řekla, bude to Kessler. No a pak jste nám psali a chtěli, abychom ho uvolnili. A my jsme řekli, že potřebujeme čas, je tady ta procedura. To jsme sdělili a pak jsme rozhodli, ano, může jít. A 16. nebo 17. října on tam vstoupí do služeb. No a co kdyby, kdyby k tomu nedošlo? Nulová argumentace. Byli jsme zcela neutrální. Nulová aktivita komise v tomto směru, ale v Římě taky jsou ministři a zprávy, stejně jako v Hágu a Berlíně. A ty dělají, co považují za správné. Já v podstatě důvěřuji parlamentům. Vlády a jejich rozhodnutí. Římská vláda si tedy vybrala pana Kesslera jako šéfa celní zprávy. Kdyby to rozhodnutí bylo nepřišlo, automaticky by se stal úředníkem podle AD 16 v komisi. a pravděpodobně by se stal poradcem All Class s plnými náklady z naší výplatní listiny. Na to má právní nárok. A protože v Evropské komisi chceme před dosažením, desátého, před dosažením deseti let služby nemáte vůbec žádný nárok na důchod. Po sedmi letech nemáte nic. Já si myslím, že pan Kessler by nebyl připraven jít do uh, Eh, předčasného důchodu nebo na dovolenou. Jak vy byste se byli rozhodli? Jsou to poslanci, kteří eh, kandidují i na dalších pět let, aby měli nárok na důchod. To je lidské. No, on určitě by ten nárok zůstat úředníkem mimo OLAF v komisi, na ten by nerezignoval. A teď Teď se stane předsedou té celní zprávy a tady je diference třímístná eurosuma měsíčně oproti tomu, co by měl tady a co bude mít v Římě. To my budeme financovat jenom ten rozdíl. Přes 90 jinak splatného platu bude platit Řím. Pod 10 přijde na nás. Já jsem připraven uh, vám tohle všechno zveřejnit. Skandalizace je tady naprosto nemístná. Teď ten problém compliance. Celá jsou evropské právo. Evropský jednotný trh odboural cla mezi členskými státy, jsou to jenom cla třetích zemí vůči 28. Celní zprávu nemáme. Při dodržování evropského celního práva eh, pro dosahování příjmů do evropského rozpočtu jsme odkázáni 10 soudstva jsme odkázáni na řádný výkon úkolů německé, španělské, italské, dánské, holandské celní zprávy. Máme důvod důvěřovat nebo nedůvěřovat? Eh, já eh, si myslím, že můžeme důvěřovat eh, lidem. Já doufám, že jim důvěřujete také. A pokud nastane nějaký problém, pokud zjistíme nějaké chybné chování eh, celníků, například jako ve Spojeném království, eh, jestli je jich více v jiných zemích, tak eh, já o tom nevím. V případě korupce, z pronevěry, podvodů, tak eh, se začínáme, začínáme konat, až když to zjistíme. Když eh, jsme nic nezjistili, tak nekonáme. A já si myslím, že i italská celní zpráva v posledních letech nemá důvod nezbudila žádné podezření, ne, nezaslouží si naši nedůvěru. A nemyslím si, že generální ředitel Olafu uh, celní zprávu Itálie nějak šetřil v posledních měsících jenom proto, že věděl, že tam směřuje. Tady musím říci, eh, nedostává se mi fantazie. Eh, eh, ne, nepřipad, nepřipadá mi, že by to bylo pravděpodobné. Pokud se něco tam něco stalo, tak to doložte. A pokud on teď 16. října začne, tak převezme plnou odpovědnost a plnou povinnost dodržovat evropské právní předpisy při výběru cel na území Itálie v zájmu Evropské unie, v zájmu našeho rozpočtu. A e, bude k tomu mít kvalifikované úředníky, bude mít ministra, který na něj bude dohlížet. E, záleží na parlamentu a italském lidu, na Itálii, e, aby toto kontrolovali. Ne, nic víc k tomu nemohu říci. Já vám věřím, odzbrojme, pokud o něčem víte, doložte to, ale nespekulujme. My jsme chtěli jenom konstatovat, že tady byla udělána velká výjimka, protože normální cesta by byla normální e, cesta na dovolenou, odchod na dovolenou, tak jak se to dělá v případě jiných úředníků. A proto my se ptáme, proč tady byla ta výjimka. E, kvůli netransparentnosti v OLAFu ehm, jsme na to upozornili. Pane komisaři, chci upozornit na to, že nikdo tady eh, nemluvil o eh, převelení. Eh, my tady hájíme zájmy Evropské unie a budeme se k tomu tématu vracet, pokud zájem Evropské unie nás je to, je to samozřejmě Eh, mm, převedení. Eh, já chci upozornit na to, že eh, to bylo převedení v rámci služby, v zájmu služby a otázka zájmu Evropské unie je to, co nás zajímá. Proto jsme tu otázku museli položit, ta otázka tady musela zaznít a to téma vnímáme bez, omo- bez emocí a budeme jej nadále sledovat. Já bych ráda požádala zástupce vnitřního auditu o jeho stanovisko. Děkuji, paní předsedkyně. Hovořila jste o informaci z článku 99.5 finančního nařízení. Jak víte, tato zpráva, jak naznačil pan komisář, je předkládána komisi každý rok jako součást té procedury absolutoria a jedná se tady o transparentnost opírající se o práci interní auditní služby. Komise poskytne transparentním a otevřeným způsobem informace týkající se auditu, doporučení a tak dále. Vy teď jste uh, hovořila o IT obecně, ale audity IT v roce 2016 v Evropské komisi, pak jste hovořila konkrétně o DG pro rozpočet, ABAC a také jste hovořila o intramurals. Podrobné informace najdete v souhrné zprávě na straně 10 a 11. Jak víte, pokud je o IT a také na stránkách 82 až 92 pracovnímu dokumentu komise. A abych to shrnul, protože vy žádáte souhrn, dá se říct, že je tady prostor k vylepšení efektivity nejrůznějších aspektů operací IP. A tady musím zdůraznit, že jsme zjistili určitá rizika, ale nemáme žádné důkazy, pokud jde o ztrátu peněz prostřednictvím podvodu nebo důsledku podvodu. Takže opakuji rizika, která je třeba řešit. A proto je opravdu důležité, aby všechna doporučení, která IAS předložili, akceptovala jednotlivá generální ředitelství a my teď pracujeme na tom, abychom zavedli příslušné, příslušné opatření. A zatím nedošlo ke zdržení, pokud je o IT. Pokud je o AMLAK, tady jsou dvě věci. Další informace najdete na straně 82-83 pracovního dokumentu komise – Především jde o rozsáhlé využití manuálních zásahů. To se hodně využívá pro aktivity, které je možné provádět podle vhodnějších, bezpečnějších postupů. To je první prvek. A druhý prvek se dotýká toho, že je příliš málo kontrol u uživatelských účtů, které se využívají pro informace o manuálních zásazích a jsou tam rozsáhlá pověření. Někdy to zachází dál, než jsou osvědčené postupy, které dokonce doporučuje prodejce softwaru. Ta zjištění akceptovalo generální ředitelství pro rozpočet, stejně tak jako doporučení. A teď se implementuje akční plán. Nemělo to žádný dopad na spolehlivosti účtu, ani na ztrátu peněz v důsledku podvodných postupů. Pokud jde o intramuros, informace najdete na straně 9 a 10 pracovního dokumentu komise. A jsou tady dvě věci. Za prvé, chybí eh, příslušný rámec pro tuto spolupráci a pak jsou tady otázky z hlediska výsledků a hodnoty za vložené prostředky u konkrétních typů smluv. I tady Příslušná generální eh, ředitelství akceptovala doporučení a zavádějí opatření k vylepšení situace. Já doufám, že tím jsem odpověděl na vaši otázku, paní předsedkyně. Ano, já vám eh, děkuji. Eh, kdybych to už neměla pročtené, tak bych vám vůbec nerozuměla, o co jde. Čili o kolik kolika eh, zaměstnancích mluvíme, kteří mají přístup k těm systémům, prosím? Já se omlouvám, já vám teď nedokážu tyhle informace dát. Poskytneme vám to písemně, posléze. Mnohokrát děkuji. Děkuji, kolega Salafranka. Gracias, señora presidenta. No. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, já se omlouvám, eh, že jsem musel odejít eh, ze schůze kvůli složité situaci v mé domovské zemi a proto se zapojuji do debaty teď a rád bych upozornil na to, že tato debata o absolutoriu by vlastně měla mít jediný cíl a sice, a to hm, paní předsedkyně eh, řekla i úvodem eh, před prezentací eh, zprávy komise. Říkala jste, že příští rok, pokud se situace, až se bude situace znovu bude přeskoumávat, že mm, chceme konstatovat, že došlo ke zlepšení oproti předchozímu roku. A já bych paní předsedkyně chtěl zdůraznit, že po rozpravě ve Štrasburku byl pan komisař ochoten přijít do našeho výboru a věnovat nám Eh, mnoho času a vysvětlil nám, jak můžeme dosáhnout dalších zlepšení při zprávě našich prostředků eh, z hlediska absolutoria. Účetní dvůr, a to pan zpravodaj Celer také řekl, eh, zjistil, že míra chybovosti poklesla v porovnání s předchozím rokem. Také říkali, že nepotřebujeme žádné další kontroly a já nevím, jestli příspěvek komisaře Eh, vlastně tento závěr jak si mm, přejímá. Eh, on říkal, že bude ochoten kontrol, provádět kontrolu, jestliže vzneseme námitky ze strany parlamentu, ale eh, také konstatoval, že určité věci se ještě mohou zlepšit. RAL například, tedy zbývající, zbývající závazky. Na ty se musíme zaměřit, zejména pokud jde o e, rozpočtové výhledy. E, další otázka e, směrem ke komisaři se týká posílených mezinárodních finančních rizik a finančních závazků, které přebírá Evropská unie. Mluvilo se tady o různých svěřenských fondech a já například jsem ve, zastoupen ve Svěřenském fondu pro Kolumbii, eh, eh, výboru pro zahraniční záležitosti a chtěl bych upozornit na to, že naše finanční rizika se zvýšila eh, v rámci mezinárodně právních závazků, které, které neseme. A Eh, při přepracovávání finančních výhledů pro eh, příští eh, plánovací období musíme přihlížet k tomu, že je stále více finančních nástrojů a stále více partnerů pro zprávu rozpočtu. To je zcela jasné a mě, mě bychom měli mít jednodušší rozpočty a účinnější rozpočty. A jenom na úplný závěr, paní předsedkyně, já jsem ještě se dostavil, když končil skončila polemika eh, o generálním řediteli Olafu. Pane komisaři, já předpokládám, že komisaři, kteří eh, mm, končí eh, své funkční období, jednají podle finančních zájmů Evropské unie a že je to, já myslím, že to je důležité, aby mohla pokračovat jejich kariéra v Evropské unii eh, a eh, tak to musíme vnímat ve všech orgánech Evropské unie musí úředníci eh, prokázat svou nezávislost, svou bezúhonost, ale také svou kvalifikaci. Čili já tady se snažím nebýt polemický, nepolemizovat svým mm, svým příspěvkem, nechci mluvit o konkrétních případech, ale e, vy jste říkal, že poslanci musí být voleni, jsou voleni a dostávají důchod, ale já říkám, že úředníci orgánů Evropské unie, kteří se i, že existují i takoví úředníci, že se vzdají svého důchodu, aby se mohli zasazovat dále o zájmy Evropské unie. A eh, mm, potom mají menší nárok na důchod nežli jiní, kteří eh, pro evropskou věc dále nepracují. Čili já bych rád vyjádřil své uznání eh, těchto, těmto lidem. Děkuji. Pan zpravodaj, závěrečné slovo, prosím. Eh, já jsem eh, teď trochu zmatený, protože jsem si myslel, že proběhne ještě druhé kolečko týkající se výroční zprávy k eh, vnitřnímu auditu. Já bych k tomu měl ještě pár otázek, které vyslovím následně. Co se týče období 2011 až 2015, bylo vydáno 413 doporučení, která ještě nebyla úplně implementována. Kdybyste k tomu mohli něco říci, pane Krafe, z kterých oblastí to je a proč nebyla ještě naplněna ta doporučení. Potom ta zpráva eh, mm, interního auditu eh, mm, kritizuje Devko. Eh, a jeho cíle. Co to konkrétně znamená? Jaké dopady mají eh, ty zjištěné nedostatky na eh, spolehlivost externích eh, Assistance Management Reports? Při posledním absolutoriu jsme měli kontroverzi, že náš výbor tento, si tento nástroj vybral eh, pro vyhodnocení IMR a eh, přišla téměř uražená reakce z DG DEFCO a ze strany komisaře, eh, který spolehlivost těchto zpráv téměř spochybňoval nebo relativizoval alespoň. A já jsem si některé tyto zprávy teď na Mátkově eh, prohlédl, pročetl a musím říci, že jsou eh, velmi trefné, velmi podrobné, co se týče realizace našich cílů a našich programů v konkrétních zemích, eh, co se týče humanitární pomoci a také co se týče rozvojové spolupráce celkově. A Samozřejmě eh, tam zjišťujeme, že jednotlivé zprávy jsou různým způsobem pojaty. Jsou vel, některé jsou velmi detailní, jiné jsou globálnější. Tam, kde eh, se mluví, eh, se vyjadřují poněkud zdrženlivě, tak se mluví o tom, že v delegacích chyběli ehm, odborníci a tak dále. Ale i tak jsou tady Mm, eh, se tady konkrétně vyjadřují ke splnění cílů konkrétních programů. Eh, vydáváme velké množství peněz na genderové programy a v těch zprávách, možná, že je to náhoda, ale ve všech zprávách, které jsem si pročetl, tak eh, se konstatovalo, že eh, realizace genderových programů s příslušnými partnerskými státy je téměř nemožná. Prostě proto, že na úrovni mezivládní spolupráce eh, se na těchto programech eh, prostě není žádoucí spolupráce na těchto programech. Zdá se, že toto už je dlouhodobý stav a eh, bylo by dobré, aby eh, na devku se zamysleli nad tím, jak se k těmto programům postavit, aby byly také prováděny. Postavení žen v těchto zemích je určitě důležitým tématem. Já se ptám, jestli je to tím, že ty nedostatky, které byly zjištěny, Eh, spočívají v tom, eh, že DEFCO a delegace eh, External Action Service využívali, pracovali s různými kritérii, asi ne, nebo s různými rozdílnými základy pro vyhodnocování Eh, nebo že delegace v místě neměly k dispozici potřebné informace, nedostali ty informace, čím je to způsobeno, nevím, ale myslím si, že je to nástroj, kterého bychom se neměli vzdávat a nemělo by se k němu přistupovat jako k něčemu tajnému, protože mm, když si tyto zprávy chcete přečíst, musíte se e, přihlásit e, a po celou tu dobu vedle vás sedí ještě jeden pracovník, musíte všechny své elektronické přístroje odevzdat. Prosím vás, kde to jsme? E, já si myslím, že tady přeci jde o e, veřejné finanční prostředky, jejich použití e, pro programy, které schválil parlament a proto si myslím, že e, je tady naopak informační povinnost směrem k parlamentu, která musí být zajištěna a e, nesmí se s tím dělat takové tajnosti. Potom ten audit při prevenci podvodů v rámci vlastních zdrojů e, vykazuje určité slabiny, e, která generální ředitelství, kterých se to týká a v které souvislosti to tady z toho není úplně jasné potom eh, se tady eh, kon, kritizuje nedostatečné kontrolování eh, určitých projektů. Zase se ptám, co udělá komise k tomu, aby se tato pomys, tento stav vylepšil. Agrární politika. Hodnotící systém byl vyvinut k tomu, aby výkonnost společné agrární politiky byla vyhodnocena. Účetní dvůr tady v agrární i rybářské evropské politice poukazuje na značné nedostatky v rámci e, implementace, v rámci provádění hodnocení v členských státech. E, podle hodnocení vnitřního auditu, e, jaký je aktuální stav tohoto hodnocení a na úplný závěr ještě Mm, follow-up auditu z loňského roku. To by mě zajímalo, jaký je e, stávající stav e, u svěřenských fondů, e, svěřenské fondy, tam ty možná probereme ještě s příslušným komisařem zítra, ale African Peace Facility, tam mě také zajímá, co na to říká eh, vnitřní audit, protože jsou potíže eh, se, eh, se spoluprací s Africkou unii při provádění tohoto nástroje. Mm, audit v loňském roce zjistil ehm, problémy při monitorování státních nebo národních kontrolních systémů. Zase zajímá mě, co komise udělala proti tomu. A na závěr eh, bych si dovolil ehm, ehm, eh, já říci, že si přeji generální plnou moc rozpočtového komisaře pro všechny rozpočty. Ehm, protože pak bychom mohli tuto diskusi s panem Ettingerem eh, eh, vést, eh, museli vést tu komisi, promiňte, tu debatu s panem Ettingerem na všechna témata. Děkuji, pane před... paní předsedky, já budu velmi stručný, protože já vím, že máte na pořadu jednání ještě další důležitý bod. Pan Celer mluvil o implementaci doporučení velice stručný přehled, abychom si udělali představu, jak to vypadá s těmi zbývajícími. V období 2012 až 16 ISS e vydal 1825 doporučení. 100% z nich akceptovali auditované subjekty a 77% je považováno za implementováno. To znamená, že 413 nebo zhruba tolik se zatím ještě implementuje a mnohé z nich nejsou uzavřené, protože audit byl teprve uzavřen a zatím ještě nebylo dost času na to, aby se akční plány provedly. A z tohoto důvodu pouze 155 nebo 8,5 nedodrželo lhůtu. Tam lhůta předpokládaná v akčním plánu nebyla dodržena. A je důležité vědět, že 18 velice důležitých doporučení má už velké spoštění, víc než půl roku. To znamená 18 víc než půl roku a ta jsou velmi důležitá. To jsou opravdu zásadní věci, protože máme tam důležitou věc a riziko zatím není odpovídajícím způsobem ošetřeno, ale je třeba zohlednit, že toto představuje pouze zhruba 1% celkového počtu doporučení. Takže máme za to, že pokud je o implementaci doporučení z auditu, je to uspokojivé a v porovnání s mm, předchozím obdobím samozřejmě těch 18 doporučení je výslovně uvedeno v pracovním dokumentu komise, tam je dokonce tabulka, tam je přesně uvedeno, o co jde a jak to vypadá. My to budeme bedlivě sledovat, a postaráme se o to, že generální ředitelství s tím něco udělají. Pokud je o DEVKO, velice stručně odpovím za sebe. Audit systému řízení výsledků prokazuje slabiny, které je třeba řešit. Velice často na základě tohoto systému není možné skutečně zjistit, jestli byly cíle naplněny nebo nakolik byly naplněny. Takže připravuje se a implementuje se akční plán, aby se situace vylepšila a řeší se také ty věci, které jste zmínili. A pokud jde o African Peace Facility, tady nastal pokrok, ale pořád ještě několik doporučení otevřených. Pokud si správně vzpomínám, čtyři doporučení zatím ještě nebyla uvedena do praxe, takže je tady pořád ještě riziko, které je třeba ošetřit doufám, že v té krátké době, kterou jsme měli dispozici, se mi podařilo uspokojivě odpovědět a omlouvám se. Ještě tady mám jeden kousek papíru, zapomněla jsem zmínit agri, o tom jste také mluvili. Tam jsou nutné lepší cíle pro společnou zemědělskou politiku. Konkrétně jsou nutné lepší ukazatele, aby se prokázaly výsledky, prokázalo se splnění cílů, a je potřeba dosáhnout dalšího pokroku, abychom měli ukazatele eh, založené na výsledcích. A nejlepší postup, tak jak to vidíme my, je úzká spolupráce s Eurostatem, protože pokaždé, když Eurostat předkládá údaje, můžeme mít celkem jistotu, že jsou spolehlivé. Když jsou generální ředitelství nucena zpracovat vlastní statistiky, anebo musí vycházet z jiných strojů, které nejsou statistické, narážíme na to riziko, že údaje nejsou spolehlivé. Pokud jde o ETU, tady byly problémy s dozorčí úlohou generálního ředitelství ENA. A pokud jde o fúzi pro energii, tady byla přijata opatření, aby se situace zlepšila. Máme závazky na posílení strategie pro dohled a už byla implementována určitá konkrétní opatření. K tomu poslednímu tématu budeme mít možnost ještě eh, si vyslechnout bližší informace eh, v rámci eh, slyšení. Pane komisaři, chcete se ještě vyjádřit k, mm, k té generální plné moci pro všechny oblasti rozpočtové? ta, já myslím, že na komisi spíše jde o rozvrstvení e, kompetencí mezi generálními řediteli a komisaři a e, já si nemyslím, že teď v rámci, v průběhu našeho mandátu by něco takového mohlo ze vší vážností být změněno. Eh, možná, že by byla příležitost eh, o tom mluvit v rámci nominace příštího předsedy komise, mm, až bude, se bude představovat vám v parlamentu, tak s ním o tom mluvit. Já si myslím, že mm, komise vždycky um, je ochotna promys, promyslet, přehodnotit své vnitřní struktury. Udělal to komisař eh, Juncker eh, a eh, Možná příští komise také to udělá. Já bych vám radil, abyste k tomuto doporučení zvolili období po volbách a takovéto zásadní rozhovory s, s předložili, nebo s takýmto rozhovorem přišli v, roce, v létě 2019. Já vám děkuji. Tím pádem máme hotový tento bod pořadu jednání. Pane komisaři, my vás uvidíme 21. listopadu, až budeme mluvit o nařízení o OLAFu. Děkujeme vám mnohokrát, že jste se zúčastnil. Děkuji také eh, pánům z účetního dvora a přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání. Eh, to je absolutorium eh, parlamentu. Počkáme na generálního eh, tajemníka parlamentu. Budeme pokračovat dál bod pořadu jednání 10, udělení absolutoria. A dnes se budeme věnovat... Ano, ano, ano. Um, Prosím, abyste opouštěli sál potichu. Dostali jsme odpovědi generálního tajemníka na rezoluci o absolutoriu za minulý rok. To jsme schválili v Dubnu a generální tajemník, pane generální tajemníku, máte slovo. Ähm, Děkuji, paní předsedkyně. Možná pár poznámek úvodem. Naše odpovědi jste dostali, odpovědi na své písemné otázky. Možná mohu zdůraznit pár podrobností, pár věcí. Zase jednou jsme dostali od účetního dvora, aniž bych chtěl kritizovat, dostali interní auditor konstatoval, že v kritických akcích, tedy oblasti, kde je potřeba naléhavě vylepšení, Dům evropských dějin je teď už otevřen, celkem vydal o 4,2 milionu méně, než žádali a než jim bylo schváleno. Podařilo se, že komise přispěla 3 miliony k nákladům každý rok a i region se snažil, prostředí se vylepšilo, zahrada je v daleko lepším stavu, to znamená, angažovaly se i místní úřady. Budova Martenci nadále e, v plánu. Předpokládáme stěhování k prvnímu dubnu příštího roku. E, služby autoparku, o tom se diskutovalo, to je teď plně rekrutováno, řidiče celkem z 14 zemí, zatím to, co nás se týká, pracuje, zatím pracují skvěle samozřejmě, že řidiči potřebují jisté období, než se tady opravdu dobře vyznají. Práce v oblasti bezpečnosti budov také pokračují. Ve své zprávě jste si přáli aby mise a diety do Štrasburku eh, pro asistenty byly přizpůsobeny, a to takže svižně. To jsme schválili 2. října v souladu s dávkami pro úředníky. Další důležitým tématem také byla pravidla pro politické strany a nadace. Tady jste si přáli aby se působilo na komisi, aby byly nová pravidla, nové návrhy pro strany a nadace. Evropská komise v září takovéto návrhy předložila a v podstatě se opíraly o myšlenky Evropského parlamentu. Už několik let si pře, přejete rovněž, aby se prezidium věnovalo obecným nákladovým paušálům. K tomu teď máme pracovní skupinu, která ještě do konce roku předloží své návrhy. Stejně u návštěvnických skupin to funguje zatím docela hladce. Děkuji vám. Náš pan zpravodaj, pan de Jong, prosím. Děkuji paní předsedkyně a mnohokrát také děkuji generálnímu tajemníkovi, který je vždycky velice skromný, ale stalo se toho hodně a já to mohu potvrdit. Já mám jednu či dvě obecné poznámky a potom několik konkrétních otázek ke konkrétním odstavcům zprávy generálního tajemníka. Já myslím, že největší problém to je taková první obecná poznámka, spočívá v tom, že tady probíhá takový malý ping-pong mezi tímto výborem a plenárkou. Plenárka má nějaké usnesení, žádá Byro, aby něco udělalo. Byro požádá generálního tajemníka, aby to udělal. A pak další rok slyšíme, že to buď někdo někomu nezadal, nebo to nedopadlo podle očekávání. Ale generální tajemník potřebuje byro, aby se některé věci spustily. Já myslím, že nebylo náhodou, že ve zprávě jsme také žádali o usnesení o absolutoriu a usnesení do programu Byra, aby se Byro zavývalo všemi žádostmi. bylo řečeno, že Byro si přečte usnesení, že si toho vědomo, ale nic se s tím nedělá. Já myslím, že to by se mělo změnit. A já myslím, že pokud dokážeme najít nějaký postup a jistě můžeme na spolupráci s naším místopředsedou, můžeme tu diskuzi vést i v Beru, ale myslím, že i dnes bychom neměli ty věci podceňovat. Nemůžeme podceňovat dopad toho, jaký vliv má úloha generálního tajemníka z hlediska tvorby programu. A někdy jednotlivé body toho programu vycházejí z toho, co vyžaduje generální tajemník. Nemusí o to automaticky žádat byro, takže já myslím, že potřebujeme aktivní přístup i přes generálního tajemníka, aby věci, o které žádáme na plenance, skutečně byly na pořadu jednání byra. To je jedna věc. Další věc, eh, všimli jsme si stoupající transparentnosti, žádali jsme o to i komisi v jednání komise a dokumenty byra jsou pro členy BRA, ne pro všechny, parlament, ne všechny poslance parlamentu, a to je trošku bizární. Máme tady asi problém s ochranou údajů, pokud jsou to nesmírně citlivé politické záležitosti. Ale já jsem spoustu z těch věcí viděl a upřímně řečeno, 80% by mohla být veřejných, aniž by to nějak poškodilo příslušnou instituci. A naopak vzniká lepší postavení ve vztahu k jiným institucím, protože chceme, aby i rada byla transparentnější a když neřekneme, že dokumenty připravené pro byro budou automaticky utajené, kromě pořadu jednání a zápisu. A druhá obecná poznámka se týká podpory, které se nám dostává v tomto výboru od sekretariátu, když se přepravuje zpráva o absolutoriu pro parlament. Odstavci 6 je doporučení, abychom měli lepší podporu, pokud je o výklad účetnictví, protože to je obrovský úkol. Spravodaj často nemá čas zacházet do podrobností a spolehnout se jenom na audit není úplně uspokojivé. Takže já myslím, že to, co dělá generální sekretariát, představuje určité služby a já myslím, že to je potřeba nahlížet eh, jako naléhavou věc, protože budeme mít zpravodaje pro další absolutorium a já myslím, že zatím se vůbec nic nezměnilo. A pak konkrétní připomínky velice rychle. Také to není nevýznamné. Na straně 7, odstavec 44, je velice důležité, abychom mohli zveřejňovat zasedání, zvlášť jsou tam zástupci Evropského parlamentu, aby to bylo na těch webových stránkách a já jsem velice rád, že se to dělá. Ale není tam žádná časová lhůta. Můžete nám říct, kde se to zprovozní? Protože občanská společnost o to ještě bude mít zájem. Jsem velice spokojený s novou webovou stránkou. Měl bych říct aspoň něco pozitivního, protože se zaměřuju jenom na ty nedostatky. Ale ta nová stránka je opravdu lepší takže nastalo velké zlepšení. Pokud je o komunikaci, odstavec 57, eh, taky máme pocit, že komunikace by se měla zaměřit i na ty lidi, které nezajímá EU. To je pro mě každodenní výzva. Pořád si říkám, jak oslovit lidi, kteří říkají, že EU je k ničemu. A já jim chci vysvětlit, co děláme. A nechci slyšet, nás to nezajímá, je to začarovaný kruh poškozuje to image EU jako takové. Takže by mě zajímalo, jaké jsou v tomto ohledu plány. Odstavec 75, poradní výbor pro jmenování úředníků v nejvyšších funkcích. Já vím, že to je rozhodnutí z roku 2008, ale pokud plenárka schválí nějaký takový odstavec, to je jeden z příkladů, nemohli bychom od generálního tajemníka v Byru dostat nějaký materiál k tomu, že bychom měli změnit pravidlo a jmenovat někoho, kdo bude i v tomto výboru zastupovat zaměstnance? Zvlášť proto, když o to žádá plenárka. Už jsem téměř u konce. Odstavec 111. To je ten dobrovolný penzijní fond. K tomu se neustále vracíme. A tady v odpovědi vidím, že likvidita je dostačující až do roku 2023 až 2024, ale my jsme žádali o nějaký plán, akční plán, abychom se vyhnuli tomu, že se ten fond brzy vyčerpá. A jde buď o příspěvky těch, kteří ještě přispívají, anebo o výši důchodu. A neměli bychom čekat do roku 2023 nebo 2024, to by bylo moc pozdě. Takže já doufám, že máme nějaké plány, abychom se tomu vyhnuli. Odstavec 123 ta stavební strategie, slyšel jsem mezi zaměstnanci, že se musí stěhovat nebo nemusí se stěhovat. Můžete nám trošku vysvětlit, jak se k tomu přistupuje, protože na generálních ředitelstvích se s nimi údajně o tom nemluví. Rozhodně ne ve vztahu k absolutoriu za rok 2015. A poslední věc, hodně obtížná věc. Odstavec 149 politické frakce. Já myslím, že všichni zápasíme s tím, že chceme, aby se otevřelo účetnictví všech skupin, abychom viděli podrobně, jaké mají výdaje. Nejenom tu účetní závěrku, která se stejně zveřejňujeme, chceme to vidět podrobně. Jaké mají služby, s kým uzavřeli smlouvu, jak se ty peníze použily, ale tím se vracím k diskuzi, kterou jsme vedli s účetním z firmy Ernst Young o tom, proč je to dnes důležité. Já myslím, že dnes jsme pod lupou. Občanská společnost nás opravdu sleduje. Já myslím, že potřebujeme trošku větší otevřenost a trošku lepší informaci k tomu, jak například, jak se vyznat v těch účetních závěrkách jednotlivých frakcí. Děkuji. Já. Bitte, Sie haben das Wort. Prosím, máte slovo. Ja, herzlichen Dank. Äh, Děkuji. Pokusím se to udělat v obráceném pořadí. Nejprve, co se týká výdajů frakcí, tak frakce, jak víte, u nás v parlamentu mají mimořádný status, to znamená, že nespadají pod obecná pravidla, nespadají pod kontrolu vnitřního auditu, mají své vlastní mechanismy, někdy dochází k překrývání a to pak vede k tomu, že se tím nakonec přece jenom musíme zaobírat, třeba v případě otázky nabírání smluvního personálu, protože my jsme tím výkonným orgánem a pak máme komentáře ke své vlastní práce, ale to je naše vlastní práce, která se opírá rozhodnutí, které nejsou z oblasti administrativy, ale ze sekretariátů frakcí. To znamená, frakce jsou do značné míry autonomní a proto také nespadají pod náš finanční management, my je nemůžeme kontrolovat, ale samozřejmě, že se musí řídit příslušnými pravidly. K budovám a strategii v této oblasti Skutečně jsme v situaci, která je velice důležitá, zásadní, protože v budově Martens máme kapacitu pro tisíc lidí a v budově Adenauer v Lucembursku kapacitu pro tři tisíce lidí. To znamená, celkem za několik málo let se budou pořizovat nové budovy pro 4 tisíce lidí. 4 tisíce lidí, to znamená podle toho, jak se to počítá, eh, máme čistých úředníků asi 5,5 tisíce, tedy tisíc a tři tisíce, přičemž ty tři tisíce v Lucemburku to jsou také externí experti a lidé na smlouvu, ale pohybujeme se v oblasti, kdy víc než polovina našich pracovníků, úředníků se bude stěhovat do nových budov. To znamená, je zásadní, jak se to povede. Proto jsme také velice záhy. I díky jisté studii se snažili zjistit, jaké přesně potřeby pracovníci mají. To znamená, pokusili jsme se zahrnout je do toho plánování a úplně poprvé DG Inlo systematicky vedla s ředitelstvími dialogy o tom, co potřebují, protože potřeby různých generálních ředitelství jsou různé. I způsob práce je v různých generálních ředitelstvích různý, třeba v oblasti informatiky nebo architektů, inženýrů. Je tradice, že pracují ve skupinách, diskutují nad plány a tak dále. Naopak právní služba pracuje ráda jinak, ne ve velkých skupinách, ale individuálně. A mezi těmito extrémy se snažíme tedy přizpůsobit plánování těch budov ne podle jednotlivých generálních ředitelství, ale už podle ředitelství. Myslím, že v obou případech budovy pro pracovníky budou velkým pokrokem v tuto chvíli v Lucembursku pracujeme na osmi různých místech. V Lucemburku pracujeme na osmi různých místech. Nevím, jestli jste byli někde v budově Schumann, to je budova, kde označení budova z minulého století je ještě velkorysé. Je to budova v zanedbaném stavu, protože se tam s ohledem na perspektivy už neinvestovalo Tady tedy lidé přijdou do daleko lepších prostor, než v jakých zatím byli. To ostatně platí i pro lidi v Bruselu, pro generální ředitelství s financí a generální ředitelství INLO a generální ředitelství tlumočení. Ty teď byly v budově 3, kde třeba není klimatizace. To znamená, když přijde takový pěkný letní den, tak práce je tam někde na úrovni těžká až nesnesitelná. To znamená, pro lidi to bude opravdu zlepšení i pro tlumočníky. Zatím jsme neměli možnost pro tlumočníky samotné. Sice jsou možnosti, kde si mohou odpočinout, ale neměli jsme pro tlumočníky nic. Teď bude prostor, kde tlumočníci mezi různými schůzemi se budou moci odpočinout, věnovat se administrativě tedy tlumočníci z generálního ředitelství pro tlumočení se dočkají zlepšení. Intenzivně jsme spolupracovali s generálním ředitelstvím pro komunikace. Podle ředitelství dostanou pracovní místa podle svých potřeb a těch málo lidí z generálního ředitelství pro překlad tam bude také umístěno a také i ti budou spokojeni. Krom toho samozřejmě vedeme dialog s personální radou, ale myslím, že je to správný přístup generálních ředitelů, generální ředitel pro personál a generální ředitel pro budovy, protože je potřeba mít jednotnou linii ve správě ten dialog není generální ředitelství s generálním ředitelkem, ředitelstvím, kteří nakonec budou ve stejné budově, ale řeší to generální ředitel pro personál a generální ředitelka pro budovy. Strategie budov, možná ke komunikaci. Poprávu jste eh, řekla, eh, že se nemáme obracet jenom na lidi, kteří o Evropě přesvědčení už jsou, ale obracet i na lidi, které přesvědčit chceme a nejenom na odborníky. To z mého pohledu vyžaduje zásadně jiný styl komunikace, protože do posud rádi hovoříme o nás a o našich procedurách z pohledu občana to není až tak moc zajímavé. Z pohledu občana je daleko zajímavější, jaký je pro ně osobně výsledek toho všeho. Jaký výsledek těch procedur je a do jaké míry to má vliv na jejich osobní život. Když hovoříme o našich procedurách, tak nám nikdo neměnuje pozornost. Prezidium včera a předevčírem mělo klauzurní zasedání, věnovali jsme se úvahám o evropských volbách a budeme mít celou řadu projektů, které se snaží tu komunikaci otočit o 180 stupňů. Ne, že my budeme hovořit o sobě, ale my budeme hovořit o tom, co konkrétně se udělalo pro občany, pro jejich rozmanité zájmy. Myslím, že to je velice důležitý moment pro naše instituce. U otázky vedoucích úředníků osobně si nemyslím, že to spadá do kompetence výboru pro stav, pro personál, ale máme tady deficit, že zatím nejsou v těch procesech dostatečně zúčastněny ženy. To souvisí s tím, že bohužel počet generálních ředitelek dám parlamentu klesá. V minulém roce jsme měli ještě čtyři ženy ve funkci generálních ředitelů, teď máme dvě. To znamená, je to pokles o 50 A ti, kdo patří do té výběrové, předvýběrové skupiny z moci úřední to jsou všechno muži. Proto jsem se rozhodl, že jednu generální ředitelku z moci úřadu, i když formálně tam kompetenci nemá, že bude mít vždycky hlasovací právo a podle toho, kdo bude generálním ředitelem pro personál, podle toho, zda to bude muž či žena, bude-li to muž, tak eh, přidám druhou ženu generální ředitelskou, protože nemůžeme mít předvýběrové grémium, které eh, ty zásadní předpoklady genderové vyváženosti nebude splňovat. K otázce pozornosti v prezídiu pro absolutorium. Řekl bych, že je to tak. Podle toho, jaké, jaké problémy se zrovna řeší, tak ta pozornost je vyšší nebo nižší. Díky bohu v posledních letech větších skandálů jsme byli ušetřeni, ale na poslední schůzi, třeba minule, hlavní bod pořadu jednání byla rozprava s interním auditorem. Interní auditor si na to udělal dost času, i prezidium si udělalo hodně času, to znamená prezidium i na politické úrovni přímo vede dialog s interním auditorem a samozřejmě všechny dokumenty, které tady z toho máme, jsme také předali. Řekli jste, že se mám věnovat hlavně kritickým věcem, ale mm, doufám, že mé zprávy byly víceméně pozitivní. Děkuji. První pan kolega Vorn, zpravodaj za 2016. Uh, you, ano, děkuji paní předsedkyně. Já bych také na úvod chtěl poděkovat generálnímu tajemníkovi za podrobné odpovědi, písemné odpovědi a také za, za to, že mezi nás dnes přišel, také, že nám připomněl zprávu Četního dvora, která nezjistila nějaké velké problémy. A já jsem také chtěl zmínit ty řidiče. Já myslím, že tady měl někdo obavy z toho, že teď budeme mít zaměstnance, ale myslím, že se to velice osvědčilo a měli bychom to také říct. A chci také poděkovat zpravodaji za práci v posledním roce. To je vždycky těžké zabývat se vlastním rozpočtem. A rozpočet parlamentu je někdy mnohem kontroverznější než ten obecný rozpočet komise, takže já myslím, že odvedl dobrou práci. Já přebírám roli zpravodaje za nebo pro absolutorium parlamentu od zítřejšího dne, takže to přechází na mě. Určitě se objeví další věci, které bude potřeba projednat. Ale určitě se znovu objeví některé z těch starších záležitostí, o tom není pochyb. Až budeme mluvit třeba o IPA nebo o zaměstnancích, o tlumočnících, už teď jsme dostali zprávy o tlumočníků, kteří mají obavy z navrhovaných změn, z transparentnosti, z komunikace. To jsou všechno staré věci a musíme se k ním vrátit. A jak už bylo řečeno, jsem rád, že mě podpoříte vy jako generální tajemník, ale také příslušná generální ředitelství. A pokud je o nějaké následné kroky, následné kroky po udělení a možná mi můžete odpovědět na některé otázky, První věc jsou cestovní služby. Já jsem velice nespokojený se službami cestovní kanceláře, pokud jde o ceny. Ty ceny jsou často mnohem vyšší, než když jste na něčí webovou stránku. Za druhé, ta služba není moc dobrá. Uvedu mám konkrétní příklad. Situace před dvěma dny. Včera jsem chtěl přijet vlakem Eurostar – Potřeboval jsem změnit čas, ale Eurostar mi to nedovolili, protože to bylo přes tu cestovku, takže jsem to musel dělat až v pondělí a znamenalo to vyšší náklady. Takže já myslím, že by se měly také vylepšit, ta služba by se měla vylepšit, abychom mohli dělat změny, když potřebujeme. V letošním absolutoriu jsme se ptali, jestli by ta cestovka BCD nemohla mít nějaký proces zpětné vazby. Nevím, jestli už se to udělalo, ale je to důležité aby věděli o všech těch problémech, které poslanci mají. A možná byste nám také mohl říct, kdy bude další výběrové řízení na cestovní kancelář, protože pak budeme mít příležitost k nějakým zlepšením. To byla první věc. Druhá věc se týká té strategie pro budovy. O to jsme žádali v absolutoriu. Já myslím, že to pro nás důležité. Zdá se, že v parlamentu se věci dělají ad hoc, budovy se nakupují, budovy se prodávají, aniž bychom měli nějakou celkovou strategii. A ta celková strategie pro nás byla prospěšná. Já samozřejmě chápu, že to těžké, ale možná nám můžete říct, v čem ty potíže spočívají, abychom se na tu strategii třeba podívali společně. Působí vám třeba problém Brexit? Když řeknu Brexit, tak jsem z toho v depresech, je mi dopláče, ale možná, že to je taky problém. U té strategie pro budovy. Jsou tam ještě ty další věci, my jsme o to žádali. A bylo by dobré, kdybychom se dozvěděli, v čem ty problémy spočívají. Kolegy Javo, bitte. Thank you, Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím mluvit stručně, rychle a efektivně, jak radši říkáte. Já mám v zásadě čtyři poznámky k různým věcem a Některých věcí už se kolegové dotkli, takže to opakovat nebudu. První otázka se týká GA. To je taková zvláštní věc. Loni plenárka odhlasovala větší transparentnost a nic se nestalo. Letos plenárka zamítla většinu našich pozměňovacích návrhů díky tomu projektu investičních novinářů. Teď máme skupinu ad hoc, která posuzuje pravidla GEA a příslušné výdaje. A mě by zajímalo, pane Velele, pokud je o tuto pracovní skupinu, jak vypadá situace? Jak vypadá práce této pracovní skupiny? Za druhé se chci zeptat na interní informátory a příslušná pravidla, jak už jsme několikrát říkali, akreditovaní asistenti jsou ve specifické situaci a parlamentu se špatně ochraňují. Nicméně, můžete nám něco říct k tomu, jaká by mohla být alternativní řešení? Jak kompenzovat nebo jak chránit v případě odvety v důsledku nějakých takových aktivit. A dále legislativní stopa. Pokud vím, služby útvary Evropského parlamentu začaly pracovat na tom, že europoslanci budou mít příležitost na příslušné části webové stránky parlamentu zveřejňovat informace o jejich tzv. legislativní stopě. Jak to vypadá? A od kdy to můžeme začít využívat jako spravodajové. A moje poslední otázka se týká té otázky zelených veřejných zakázek. Vy jste zmínil, že máme implementační příručku, tam máme cíl pro rok 2017 50 a mě zajímá, jak na tom jsme. Myslíte si, že těch 50 dosáhneme do konce roku 2017? A jaké jsou vyhlídky pro příští rok? Myslíte, že bude možné splnit ještě vyšší cíl v příštím roce? Děkuji. Kolegy Ali. Kolega Ali. Nevím, eh, žádal jste o slovo? Žádal jste o slovo? Viděla jsem, zdálo se mi, že žádáte. Thank you. I... Děkuji. Ano. Nechtěl jsem slovo, nicméně chci poděkovat panu Velemu za informace o tom, co se udělalo a také za podrobné informace, které jsme dostali. ve vztahu k usnesení Evropského parlamentu. A chci upozornit na dvě věci. Jednak se to týká těch akreditovaných asistentů. Máme tam strop pro mise pro asistenty byro 2. října rozhodlo, že schválí strop pro mise, který se bude vztahovat na akreditované asistenty, a to od 1. ledna 2018. Ale pro úředníky to bylo od září 2016. A mě by zajímalo, proč to pro asistenty neplatí od stejného dne. A druhá otázka, Platí to tedy pro příští rok od 1. ledna. Jaký to bude mít dopad na rozpočet eh, za rok 2018? A za druhé, mám ještě otázka na penzijní práva. To je odstavec 91. Útvary Evropského parlamentu vedou záznamy o všech případech, kdy nastal nějaký technický problém a způsobil zdržení v červenci 2013. Vidí to stejně i komise? To je možná spíš otázka na komisi, ale pokud můžete, tak by bylo dobré, kdybyste také odpověděl, protože komise má konečnou pravomoc z hlediska rozhodnutí o penzijních právech zaměstnanců. za Savama. Kolega Salama. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat zpravodaji a samozřejmě generálnímu tajemníkovi panu Velemu za to, že mezi nás dnes přišel. Omlouvám se, pokud eh, řeknu věci, které už tu zazněly nebo které bych měl vědět, ale nevím je. Nicméně pár věcí bych rád zmínil. Za prvé, pane Vele, mluvil jste o tom, že je potřeba, abychom byli pro naše občany zajímavější. S tím naprosto souhlasím. A myslím si, že na to by se parlament mohl znovu podívat na základě komunikačních schopností a dovedností, které máme a které využíváme a které bychom potenciálně mít mohli. Neboli, chci tím říct, a možná, že to neví, možná, že už se na tom pracuje, možná, že už hledáme nějaké správné řešení, ale podle mě být zajímavý znamená být věrohodný. Nemůžete si nic vymýšlet. Jak můžeme být zajímaví? Můžeme být zajímaví jenom tehdy, pokud zajímaví opravdu jsme. A já myslím, že v tomto parlamentu se toho hodně děje a ty věci jsou zajímavé. I z hlediska toho, jak funguje veřejnost. Ale otázka zní, protože my třeba teď vysíláme na internetu. I v této chvíli vysíláme na internetu. Obecně řečeno, vždycky vysíláme na internetu, ale nemáme posluchače, nemáme diváky, oni jsou někde jinde. A já myslím, že v tom spočívá ta hlavní otázka. V dnešním světě ty skutečné mozky, které chápou, jak vznikají vazby mezi něčím zajímavým, co se někde děje, třeba tady, a posluchači nebo diváky, kteří najdou něco, co se děje. Máme tady sociální média, nicméně. Možná, že nemáme tady v parlamentu ty správné lidi. A to je jedna z věcí, o kterých bychom mohli začít do budoucna uvažovat a zadat to nějakým externistům. A to mi přivádí k druhé věci. Externalizace nemusí být ze své povahy vždy dobrá věc. Máme tady ty služby řidičů. Já musím připustit, že jsem byl velmi skeptický a znám spoustu lidí, kteří byli velmi skeptičtí. A myslím, že dlužím velký dort se spoustou svíček všem těm koordinátorům, kteří pro nás pracují protože se jim to opravdu daří. Máme auta, máme řidiče, řidiče, kteří najali, se opravdu snaží ze všech sil, takže blahopřeji. Za třetí, BCD. A tady nejde jenom o tu nemožnost v neděli udělat nějakou změnu nějaké jízdenky. Já vás chci podpořit, ale nejde jenom o tohle. Já myslím, že v posledních dvou letech se kvalita kanceláře BCD skutečně propadla. A není to jenom moje zkušenost. Opakovaně slyším od kolegů neuvěřitelné věci. Takže já nepředstírám, že vím, co je tam špatně. Ale ve vztahu k BCD se ptám, co se s tím dá dělat? A je podle vás rozumné vyškolit cestovní kancelář a lidi, kteří tam pracují? A kde je nějaká hranice, kdy už to smysl nedává a měli bychom zvolit nějakou radikálnější změnu? To je moje otázka pro vás. Děkuji vám. Kolegyně Ayala Sender, bitte. Kolegyně Ayala Sender, prosím. Ano, mnohokrát děkuji. Děkuji, že jste přišel. Já myslím, že nám to pomáhá osvěžit si paměť a připravit se na další absolutorium. Nicméně, chci se zeptat na to, co právě bylo řečeno, protože hodně lidí z nejrůznějších združení a lidé s postižením, kteří chtějí přijít do parlamentu, se na mě obracejí a zdá se, že skupiny už nemají prostředky na dotace, aby mohly pomoci lidem s postižením. Můžete nám k tomu něco říct? Jak to vrátit? Protože to je důležitá věc, kterou děláme na evropské úrovni. A já nevím, proč nebo jak to, ale zdá se, že to se to úplně vypařilo. A to je dost kruté, protože mluvíme o lidech s postižením. Za druhé, já vidím, že se opravdu snažíte, chci vám poblahopřát, pokud je třeba o dialog a o snahu vylepšit služby, třeba tlumočnické služby. Já vím, že někdo z vaší kanceláře má zkušenosti z této oblasti. To možná není vždycky nutné mít zkušenost z příslušné oblasti, nicméně Když se podívám na závěry té pracovní skupiny, když byly 1. srpna 2017 nastaveny podmínky, vy jste převzali věci, které možná nejsou úplně nejvhodnější, pokud je o efektivitu Já hodně cestuju v rámci různých delegací. Jezdím do zemí Magrebu, mluvím francouzsky, ale jiní lidé mají potíže a potřebují tlumočníky. Můžete nám něco říct k tlumočení? A za čtvrté, jsem velice vděčný za tu tabulku, kterou jste nám dal a která se týká využití budov parlamentu jak v Bruselu, tak ve Štrasburku. A ptám se, různí lidé, organizace, frakce. No, prostě chci se zeptat, protože máme lidi, kteří ty budovy užívají zřídka, jako je třeba ELS nebo nevládní organizace. Vědí tito lidé, kolik se za to platí? Říkáte, že jim ty budovy byly předěleny, ale uvědomují si, jaké jsou skutečné náklady na využití budov parlamentu? Se vším všudy? A za druhé, pokud někdo nějakou budovu využívá často a pravidelně, jako je třeba Evropský hospodářský výbor nebo výbor regionů, jakou smlouvu máme s takovými subjekty? pokud vím, tak s výborem hospodářským a sociálním je to tak, že náš hemicykl se stal jejich zasedacím sálem pro plenárky. Ale zřejmě budeme na mužce, až se bude mluvit o tom, že se má snižovat, mají snižovat náklady 5%, takže potřebujeme vědět, jak na tom jsme. A pak asistenti. Jsou to stejní lidé jako všichni ostatní, jako třeba experti nebo poslanci, kteří jezdí do Štrasburku? Když se podíváme na peníze na mise, je to opravdu málo. Pokud se má europoslanec rozhodnout. Ale my víme, že všechno je opravdu drahé. Je do Štrasburku, bydlet ve Štrasburku je drahá záležitost. Od 1. ledna 2018 údajně dostanou maličko přidáno, ale mě by zajímalo, jestli by se to dalo ještě vylepšit. A potom důchody. A to je věc, ke které už jsme se vyjádřili. Ano, ano, to už bude poslední věc. Důchody pro zaměstnance, pro úředníky. Máme problém i s důchody pro naše asistenty. Protože stejně jako europoslanci platí do fondu nějakých 10 let a já se ptám, jestli jsou případy, kdy třeba asistentovi chybí měsíc, aby se kvalifikoval, protože třeba byly spolány o něco dřív volby. Psala Franka. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji generálnímu tajemníkovi za to, že přišel do výboru na diskuzi o absolutoriu parlamentu a také za to, že nám předložil opravdu podrobné odpovědi na otázky. Jak už říkali ostatní kolegové, my jsme skutečně rádi, že můžeme vyjádřit případné pochybnosti a podívat se na celkovou situaci. Jeden či dva odstavce ve zprávě o absolutoriu už se projednávaly. Jedna věc se týká komunikační politiky já jsem viděl odpovědi generálního tajemníka s tím, že se Beru navrhuje docela ambiciozní plán. Zamyslet se nad volbami do Evropského parlamentu, možná trošku v předstihu. Já bych poprosila, abyste zohlednili i připomínky výboru pro rozpočtovou kontrolu. Další aspekt, který se týká komunikační politiky, a tady chci, aby to bylo naprosto jasno, se dotýká toho, že já jsem rozhodně proto, abychom si zachovali sídlo jak v Bruselu, tak ve Štrasburku. Obojí má svou roli, ale myslím si, že to třeba přizpůsobit potřebám, které vznikají z pohledu komunikace. Já jsem viděla reakce generálního tajemníka, ona možná ještě odpoví. Paní Ayala Sanders nadnesla otázku důchodu, také důchodu pro parlamentní asistenty. Pokud je o penzijní fond, říkáte, že je zajištěný do roku 2023-2024. To znamená, že po roce 2024 už zajištěný není? Možná by to chtělo trošku víc informací. A poslední věc, paní předsedkyně, dovolte mi poblahopřát generálnímu tajemníkovi. Já myslím, že velice citlivě přistupujete k našim návrhům z hlediska genderové vyváženosti a jmenování žen do funkcí této souvislosti jsme často vyjadřovali obavy. To je z mé strany vše. Děkuji. Eh, děkuji. Eh, ten poslední bod na mě dělá eh, dobrý dojem. Ráda slyším chválu, ale mělo by se s ní šetřit. Sama mám pár otázek. Jednak byla předložena změna nařízení pro strany a organizace. Možná by bylo dobré, když byste nám řekl, jaký důvod eh, vedl k této rychlé změně. Eh, potom bych ráda poděkovala za otázku o zacházení s e, e, předchozím, e, s předchozím předsedou parlamentu. Je to pro nás všechny důležité, aby toto bylo vyjasněno a doufám, že i do budoucna to zůstane vyjasněno, aby ta situace už se neopakovala. Pak bych se ráda zeptala na dlouhodobé služební cesty. Máme dva zaměstnance v Talinu a v Milánu. Ptám se, co tam dělají a a jestli eh, proč stále ještě máme tyto drahé služební cesty. Eh, potom eh, allowance expenditure, k tomu bych chtěla říci, že já jako mm, poslankyně eh, se eh, bráním eh, proti tomu, aby mi nějaký zaměstnanec parlamentu předepisoval, co mám se svým rozpočtem dělat, na co je mám použít. Já nejsem ochotná s nějakým úředníkem tady bojovat o to, který nezná můj členský stát, nezná moji práci a takových příkladů jsme zažili mnoho, my všichni s tím máme své zkušenosti, čili já nechci žádný žádat úředníka, zdali já jako poslankyně vůbec smím dělat svoji práci. A eh, já vás jenom varuji, kolegyně a kolegové, eh, vidím, že pan Kledy, eh, co budeme dělat, když pan Kledy například jednoho dne proti eh, nějakému eh, úředníkovi eh, Front National bude chtít nějakým způsobem postupovat. Pak je tady ještě jedna věc. Die Frage ist, ähm, um kterou chci zmínit, je choulostivá, je to drobná kriminalita mezi poslanci. Jak využívání, eh, využívání eh, eh, příspěvku na sekretariát pro národní politické záležitosti. A to je moje poslední otázka. Teď máte slovo vy, pane Vele. A pan kolega Štás ještě žádá o slovo. Já jsem byl na seznamu řečníků, čili mám jenom stručnou otázku týkající se uh, asistentů. Uh, vy jste už nás informoval a asistenti také nás jak si nabrýfovali, ale eh, volby 2014 byly, eh, se konaly vlastně eh, dříve, byly předčasné o pár měsíců a asistenti tak přišli o svůj penzijní nárok, nárok na důchod. Je to technický problém, ale dalo by se to nějak zařídit, aby asistenti, asistenti kteří nezůstali, stranou po třetí volební období eh, mohli ten jeden měsíc eh, si nějak, eh, nějakým způsobem nahradit, nahradit, abychom se k ním stavěli spravedlivě v takovémto případě předčasných voleb, aby tím naši zaměstnanci netrpěli. Děkuji vám. Já doufám, že eh, si vybavím ještě všechny detaily těch otázek a budu postupovat po jednotlivých otázkách. Začnu otázkou Dereka Vona eh, týkající se cestovní agentury. Já myslím, že ta otázka eh, se týkala hlavně smlouvy asi, že jak, kdy se bude uzavírat nová smlouva. Bude to na konci roku 2018, to znamená, teď už probíhá výběrové řízení a otáz, ty otázky otázky už spíše se nemusí týkat té současné smlouvy, ale spíše budoucího uspořádání smluvních vztahů a jaké nástroje budeme mít pro kontrolu kontrolu kvality v rámci budoucí smlouvy, protože eh, ten poslední rok smlouvy eh, už je krátká doba. Eh, druhá otázka se týkala strategie z oblasti budov. Já jako generální tajemník 2015 jsem předkládal strategii pro oblast budov. V podstatě byla akceptována a víme, že ve Štrasburku nepotřebujeme žádné další budovy, víme, že v Lucemburku nepotřebujeme žádné žádné další budovy, ehm, že mm, Mezitím víme, že v Bruselu, alespoň jak já to vidím, už také nepotřebujeme žádné další kancelářské prostory, že vyjdeme s tím, co máme. Je tady jedna otázka, která je složitá a je to otázka budoucnosti Um, eh, budovy eh, SPAK. Eh, to je budova 25-30 let stará, musí být sanována, její konstrukce musí být sanována a důkladně sanována, a to znamená také významné náklady. Jako příklad bych uvedl bývalou budovu KAT v Lucemburku, která kde renovace té budovy v Lucemburku, kdybychom ji provedli, my ji nepotřebujeme, tak já myslím, že ji ani dělat nebudeme, tu rekonstrukci, ale tato e, zásadní e, um, e, rekonstrukce by představovala 80 nákladů na novostavbu v Lucemburku. Ale a to jsem tam ještě nezapočítal klimatizaci a nezapočítal jsem Eh, eh, prodloužení vlastně eh, účinnosti starých, starého projektu o dalších 30 let. Čili um, tyto budovy, eh, kde je zapotřebí provést takto nákladnou sanaci, zní otázka, budeme sanovat za takto velké peníze, anebo tu budovu, která eh, do roku 2050 ještě by měla být přiměřená pro naše pracovní potřeby, že ji nebudeme takto sanovat, ale eh, budeme ji jaksi jenom přisuzovat novou funkci. Co nám v Bruselu chybí, to jsou možnosti Eh, jednacích sálů pro legislativní práci, pro trialogy, eh, pro koordinátory, schůze koordinátorů, eh, tedy for, menší formáty schůzí, kde tady nemáme dostatečné množství možností a otázka zní, zdali v takovéto budově lze pokrýt po, po, ano nebo ne. A podle toho se rozhodneme pro uh, řešení. Prezidium mě požádalo, abych prověřil všechny možnosti. V zásadě ty možnosti jsou tři. Uh, uh, a prověřit je a vyčíslit náklady a předložit prezidiu konkrétní návrhy. To je jeden problém PHS tedy a druhý problém jste zmínil vy sám. Eh, nechtěl jste uvádět to jméno, ale to jméno problému začíná na B a končí na exit. Ehm, eh, my nevíme momentálně, jestli eh, v příštím parlamentu budeme mít 701, je 701 poslance 751 poslance, poslanců a protože Evropská rada může ta vyjednávání prodloužit. Sice jednomyslně, ale může je prodloužit, čili nemůžeme vyloučit e, zdali do 31. března 2019 eh, nebudeme mít i nadále 751 poslanců. Může se a také stát, že to bude 751 minus britští poslanci. Může se stát, že určitá část mandátů eh, bude udělena národnostem, které doposud byly nedostatečně eh, reprezentovány. A teoreticky se může stát, že také tady bude transevropské řešení, čili počet poslanců bude něco mezi 6 70 a 750 a to samozřejmě eh, bude mít své dopady v oblasti infrastruktury, eh, podpor, asistentů eh, a toho, co musíme poskytnout, čili solidní, precizní plánování v této situaci, zejména pro Brusel, je naprosto obtížné. Eh, můžeme vycházet jenom z určitých předpokladů, odhadů, které ale za krátkou dobu nemusí vůbec být v platnosti. Potom pan Javor se ptal eh, na Eh, všeobecné nákladové paušály, výdajové paušály. Eh, mluvili jsme o tom v loni, předloni, eh, proč máme tuto pracovní skupinu. Teď máme tuto pracovní skupinu, protože předseda Tajány řekl, že by si přál, abychom se touto otázkou zabývali. Pověřil mě, abych předložil notu předsednictvu. Vy víte, že předseda rozhoduje o pořadu jednání předsednictva. A potom e, sestavil pracovní skupinu, která se tím má zabývat a jejím úkolem je to, a to je, myslím, i vaše otázka, aby před, do konce roku byl předložen konkrétní návrh. Ta pracovní skupina byla vytvořena před letními prázdninami pod e, předsednictvím e, místo předsedy. Je to politická pracovní skupina a tato pracovní skupina má za úkol na základě noty, kterou jsem předložil, aby do konce roku eh, předložila návrh eh, jedna eh, pracuje velmi intenzivně, ta pracovní skupina, pokud vím, a má předložit návrh k všeobecnému výdajovému paušálu ta pracovní skupina místo předsedů předloží prezidiu k před, ke schválení návrh ještě do konce roku 2017. Vaše druhá otázka se týká whistleblowingu um, informátorů. To téma zaznělo i v písemné odpovědi. Um, bylo to uhrada cestovních nákladů. To se musí řeč, řešit. Nemůžeme od uh, asistenta Um, požadovat, aby eh, žádal o úhradu ze svých cestovních výloh u poslance, o kterého pravděpodobně jde. Um, eh, všechny případy whistleblowingu do posud, konkrétně byly tři, se týkaly eh, asistentů. Všechny případy mm, vlastně byly takové, že asistenti informovali o svých vlastních poslancích. A ta vaše otázka je tady oprávněná. K legislativní stopě k tomu jsme e, provedli přípravné práce, ale záleží na tom, jak se rozhodne e, předsednictvo, jak se k tomuto tématu bude chtít postavit. Potom jste se ptali na e, 50% Green Public Procurement, jestli je to podle nás možné. Ano, je to podle nás dosažitelný cíl a um, vy jste viděli, že um, ochrana životního prostředí je pro nás velice důležitá, že budovy, které stavíme, uh, jsou certifikovány nejvyšším stupněm certifikace ekologické stavby. Je to jak budova v Lucemburku, budova i budova Martens. Za to jsme dostali dokonce cenu um, eh, za ekologickou stavbu a budova KAT eh, už vlastně na návrh eh, Jera Onesta z frakce zelených byla Um, také um, rekonstruována tak, aby vyhovovala nejvyšším požadavkům ochrany životního prostředí. Jsme jednou z mála uh, uh, institucí, která se nechává takto certifikovat EMA certifikátem a na nejbližší schůzi předsednictva ve Štrasburku budeme mm, diskutovat o nových cílech EMAS, tedy eh, ekologického managementu mm, eh, nebo řízení ochrany životního prostředí prostředí eh, pod vedením paní Lunáček. Eh, vy jste asi viděli, že při Eh, restrukturalizaci dopravních služeb, že chceme do roku 2020, aby všechna auta byla hybridní v našem vozovém parku nebo elektri- eh, na elektrický pohon a um, aby do konce příštího legislativního období všechna auta měla uh, elektrický pohon, čili řízení ochrany životního prostředí je opravdu integrální součástí uh, naší filozofie řízení i e, našich politických postupů. E, pan Ali se ptal, proč Eh, navýšení k prvnímu lednu 2018 a jak to souvisí s rozpočtem poslanců. Přesně tyto dvě otázky spolu samozřejmě těsně souvisejí, protože poslanci eh, také své výdaje plánují. A aktuálně, momentálně máme téměř všechny cesty asistentů na měsíce listopad a prosinec eh, už naplánované, už jsou podány žádosti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 pož- poslanci budou třeba překvapeni a nebudou mít k dispozici mm, potřebné částky. Čili eh, důležité je, aby eh, toto navýšení vstoupilo v platnost od 1. 1. 2018, kdy budeme mít čerstvé eh, rozpočtové prostředky a budeme moci plánovat v rámci právě těchto prostředků, které jsou k dispozici. Různí poslanci se ptali na důchodová práva asistentů. Skutečně máme problém tím, že poslední legislativní období bylo o měsíc kratší. Není to tak, že když nebylo, nemohli dosáhnout deseti let, nesplnili deset let, nebudou mít žádný nárok na penzi, ale eh, ten penzijní nárok bude muset být převeden do nov, jiného penzijního systému, což asi nebude tak atraktivní jako ten evropský penzijní systém. Ale řešení můžeme dosáhnout jedině prostřednictvím eh, nemůžeme Eh, dosáhnout prostřednictvím správního rozhodnutí, ale je to kompetence Evropské komise. Ta o tom může rozhodovat, ona je příslušným místem, čili naše administrativní správní rozhodnutí nemůže vytvořit právní základ pro vyřešení tohoto problému. Potom eh, dále eh, Mm, pan Savama eh, mluvil o mm, komunikaci, o komunikační politice. Otázka zní, jak toho dosáhnout. Eh, pokud eh, budeme mluvit o svých metodách či postupech, tak vlastně ehm, sami sebe těžko můžeme hodnotit. Musíme začít jinak. Musíme říci, co pro různé občany jsou eh, ta klíčová témata. A my samozřejmě víme, že ta jsou eh, velmi rozmanitá. Eh, když někdo trpí cukrovkou, tak klíčovým tématem je pro něj jeho cukrovka. Když někdo fandí fotbalu, tak klíčovým tématem je pro něj fotbal. Potom Astrid Luling celý svůj politický život Eh, se zabývala vínem a medem, investovala mm, svůj politický život do těchto otázek. A jsou lidi, pro, ně kvalit, pro něž kvalita vína a medu jsou rozhodujícími otázkami. Eh, čili mm, já myslím, že bychom našli 751 různých témat, kde by, o kterých bychom tvrdili, že to pro občany je třeba to nejdůležitější téma. Eh, můžu si vzít psa, když eh, jedu eh, na dovolenou do Španělska? Otázka, která souvisí s Brexitem. A nebo ten pes bude muset do karantény. Čili my musíme začít myslet jinak. Ne eh, ze strany našeho legislativního postupu, ale z hlediska občanů. Co pro mě konkrétně přináší, co mě konkrétně přináší Evropská unie. Eh, pro 250, 250 eh, různých regionů jsme nechali vypracovat studii o tom, co Evropská unie udělala pro lidi v tom, kterém regionu. V La Coruně nebo ve Würzburgu, co dělá Evropská unie pro eh, v oblast zdravotnictví nebo volnočasových aktivit. To je jedna věc a snažili jsme se eh, to, eh, aby to bylo formulováno s přístupným jazykem, nikoli v úředním či vědeckým jazykem. Eh, to nebylo jednoduché, protože naši zaměstnanci jsou zvyklí komunikovat úřednickým jazykem, ale my chceme precizní odpovědi ze strany občanů, z hlediska občanů a chceme se takto dozvědět, co vlastně přinášíme pro občany a jaké jsou zájmy občanů. Mm, protože ty jsou velmi rozličné. Stejně tak máme nový systém indikátorů pro administrativu, čím poměřujeme úspěch a pro zprávu a vědeckou službu jsem požádal, abychom změřili powers of attention, tedy jakou míru pozornosti vzbudíme svými produkty u občanů kolik času získáme pozornost, aby nám naslouchali. Mohou produkovat mnoho věcí, ale když to jde do prázdna, tak nedosáhnu ničeho. Musím se tedy soustředit na to, jak dosáhnout toho, aby nám občanem naslouchali našim různým komunikačním nástrojům. A to samozřejmě znamená, že budeme hovořit o tématech, která jsou pro občany zajímavá. PCD už jsem hovořil, Paní Ayala Sandra se ptala na ty služby pro postižené občany. Děláme všechno pro to, abychom usnadnili život postiženým spoluobčanům. Když je nějaký konkrétní problém, napište mi a budeme ho řešit. Jestli je něco, co jsme přehlédli, tak mi prosím napište a vyřešíme to, protože je zásadní, aby lidé s postižením měli alespoň stejný přístup do našich budov a služeb jako lidé bez postižení. Pak tady padla otázka související s tlumočníky. Ano, opravdu, máme 24 jazyků. To je systém, který nepraktikuje žádná jiná instituce na světě. Příští ambice eh, je šest jazyků a to jsou spojené národy. No a my máme 24. A upřímně řečeno, nechceme 24, chceme být 100, 25, 26, 27 jazyků poskytovat, protože rozšíření směrem na Balkán je za dveřmi, ne zítra nebo pozítří, ale v příštím desetiletí to vyloučit nemůžeme. Ale když chcete mít takový systém, no tak musí být efektivní. A proto jsme v uplynulých dvou letech se tomu intenzivně věnovali, protože máme velice různé vytížení tlumočníků byli tlumočníci, kteří byli vytíženi velmi, 16 hodin v kabině týdně a byli jiní tlumočníci, kteří měli 6, 7, 8 hodin. To je nejenom neefektivní, ale z mého pohledu je to také nespravedlivé. A jsou tady rozhodnutí, kde se musíme zlepšit my, to znamená třeba plánování, plánování eh, jazykového režimu, protože jazykové kombinace rozhodují o míře nasazení, respektive je těžké pro někoho, kdo hovoří románským jazykem, se naučit německy, ale když se někdo naučí německy, tak je častěji nasazován, ale je to těžké a ten jazyk vyžaduje dlouholetý trénink a my jim to musíme usnadit. Celá řada těchto problémů se už řeší. Průměrné nasazení tlumočníka se zlepšilo před dvěma lety, to bylo asi 11 hodin v průměru, teď je to dobře 13 hodin v průměru týdně v kabině. Ale v podstatě zůstávají dva problémy, eh, ty se řeší teď novými pracovními podmínkami. Za prvé, ne, už nepracujeme jako podle starých pravidel. Není to tři a půl hodiny dopoledne a tři a půl hodiny odpoledne. Práce poslanců se změnila, schůze koordinátorů jsou důležité, trialogy jsou důležité, to jsou někdy hodinové schůze, které nejsou jenom v tom dopoledním bloku nebo odpoledním bloku, jsou třeba v polední pauze. To znamená, potřebujeme pružný systém, který už nezapadá do toho režimu 3,5 dopoledne, 3,5 odpoledne. To je jedna velká změna, která se teď vyřešila nový, novou úpravou pracovní doby. Maximální denní pracovní nasazení Sedm hodin v kabině se protáhlo na sedm a půl hodiny, šestkrát do měsíce až osm hodin. Ve srovnání k tomu v komise maximální pracovní doba pro tlumočníky denně je 10 hodin, ale práce našich tlumočníků je daleko komplexnější než práce tlumočníků v komisi. Proto si myslím, že je správné, že to není 10 hodin, jak se ještě před třemi lety navrhovalo, ale maximální pracovní doba je 8 hodin 6krát do měsíce. Přesto je to pro tlumočníky změna, která vede k neklidu, ale vede to k tomu, ušetříme asi 2 miliony eur, můžeme mít další pracovní dobu pro tlumočníky v týdnu, to znamená pravděpodobně, když se všechno podaří, budeme mít 14 až 15 hodin týdně v kabině na tlumočníka. Dbáme pečlivě na to, aby ty kolegové, kteří dřív už měli hodně práce, aby nebyli zatěžováni víc, ale snažíme se mít takový systém, kde všichni tlumočníci budou nasazováni do práce více či méně stejně. Mohl bych k tomu ještě říct i víc podrobností, ale možná tohle není to právné místo. Pak jste se také ptali na využívání budov. Kdo využívá naše budovy, tak ten za to také platí. Ptali jste se na výbor regionu, tedy výbor regionu platí Udělali jsme jednu změnu před dvěmi, třemi lety. Dvě změny jsme udělali. Za prvé, výbor regionu neplatí stejnou částku za bezpečnost, prostě protože nevznikají ty náklady navíc. Chtěli jsme od nich příliš mnoho, to jsem korigoval, protože naši lidé z bezpečnosti tam jsou, ty náklady navíc jsou malé, ale my vyžadujeme, když EHSV e a výbor regionu zasedá v parlamentu, tak využívají tlumočníky parlamentu a ne tlumočníky komise. To je po mém soudu fair a správné. O důchodech asistentů se hovořilo, o zvyšování 13 to tedy odpovídá i zvýšení pro funkcionáře, ale je to od 1. 1. 2018, protože e, musí mít možnost plánovat vydávání prostředků pro poslance. Ignacio Salafranca se ptal na plánování ve vztahu k volbám. Klauzurní zasedání prezidia se tomu věnovalo velmi intenzivně. Třeba otázka, jak budeme komunikovat, to je důležitá otázka. I otázka, co to znamená pro špičkové kandidáty. Možná to bude teď trochu jiné než minule. Já v tuto chvíli vycházím z toho, že prezidium do konce roku 2017 přijme rozhodnutí o strategii pro eurovolby. Intenzivně však neznamená dražší plánujeme zhruba stejný rozpočet jako minule. Chceme dělat věci lépe, ale ne s nasazením větších prostředků. Pak se hovořilo o Štrasburku. K prvnímu říjnu jsem založil ve Štrasburku novou jednotku, která se bude především starat o to, aby ti, kdo tam chtějí něco organizovat, konference a tak dále, aby tu možnost měli. Mnoho týdnů je Štrasburg prázdný, jsou to skvělé prostory, to všechno občané už zaplatili a proto si myslím, že by to měli moci i snáze využívat. Místo toho, abychom ty tři týdny viděli jako problém, bychom je měli vidět jako šanci. Šanci pro evropské aktivity, které se tam mohou konat a ta nová jednotka ve Štrasburku by se měla starat především o usnadnění takových akcí a ne, aby to stroskotalo na nějakých byrokratických překážkách. Důchodový fond, všichni víme, že důchodový fond je jistý přežitek z dob, kdy ještě nebyla evropská penze, byly národní penze, částečně ani nebyly národní penze. A tento penzijní fond pracuje s prostředky, které má, je uzavřený, už se do něj nedá vstupovat, to znamená, v principu je to otázka, jak s tou konstrukcí z minulosti nadále nakládat a záleží na tom, jak to bude s jeho úložkami. Můžeme existenci jenom odhadovat. Aktuální odhad existence je 2023 až 2024. Takhle jste se ptali, zda uživatelé, uživatelé příjemci tohoto důchodu dále mohou se účastnit financování a v písemné odpovědi jsem řekl, že tady jsou docela úzce definované právní meze. Opakovaně jsme to šetřili. 2009 se učinila nějaká opatření, která souvisí s platební schopností a prodloužením platební schopnosti fondu, ale jsou úzké hranice pro další opatření, protože jsou legitimní očekávání poslanců, kteří do tohoto fondu vstoupili. Ne, že by ta možnost byla nulová, ale co do objemu je opravdu velmi omezená. Dále paní předsedkyně Gresle se zeptala na politické strany a nadace a jaké problémy s tím jsou. Byla celá řada problémů, hlavně u jednotlivých politických stran a nadací, hlavně co se týká otázky financování národních stranických aktivit nebo národních aktivit ve volební kampani nebo národních referendech. Prezidium tady příslušným způsobem reagovalo a agovalo a vyžadovalo částky zpět. To vedlo k tomu, že některé z těch organizací musely zastavit své aktivity. Co se týká otázky návrhu komise, zda jde o to reagovat na systémové problémy, tak těm systémovým problémům třeba patří to, že doposud je možné, protože strany se mohou zakládat eh, s individuálními členy, tak je možné, že eh, poslanci jedné a té samé národní strany založí různé evropské strany a mají pak e, nárok na těch 15 rovnoměrně rozdělených subvencí. To znamená, ten systém sám vlastně k tomu poňouká, aby počet stran nadací byl uměle zvyšován, protože se to příslušným způsobem dotuje. Tenhle impuls by z toho systému měl zmizet. To je uh, Jedna z věcí, kterou jsem ve zprávě předsednictví v roce 2016 udělal. Za druhé, existuje problém, ale to souvisí s příspěvky ve věcných hodnotách. Vždycky se to těžce posuzuje, je to skutečný příspěvek nebo není. Tedy z mého pohledu systém by se měl preferovat takový, kde ty platby příspěvků jsou výhradě v hotovosti a celkem to může být nižší než doposud a to je také návrh Evropské komise. Takže tedy můžeme říct, že návrh komise do značné míry chce řešit problémy, které jsme s finančním managementem měli. Komise se v podstatě omezuje na tyhle otázky a jiným otázkám se už ani nevěnuje. To je z mého, podle mého soudu také docela moudré. Pak jste se ptali ty long-term missions, dlouhodobé mise. V principu taková Dlouhodobá mise může být rozumným nástrojem, protože v případě takové dlouhodobé mise nepřejímáme náklady na změnu pracovního místa. To znamená, pro určitou dobu je rozumné poskytnout takovou dlouhodobou misi, protože neplatíme e, náklady na přestěhování, jenom ty diety. V zásadě jako nástroj by to mělo zůstat k dispozici, ale v každém případě je třeba e, zkoumat, zda je to rozumné. V tom konkrétním případě Tallinn, to je úzká spolupráce s estonským předsednictvím, je to časově velmi omezené a v Miláně se jedná o tlumočníka, který je tam ze studijních důvodů. Myslím, že to byla poslední otázka. Eh, příspěvky na sekretariát, využití stran. Víte i z tisku, že tady byly velice rozmanité případy. Ve všech těchto případech se snažíme zajistit, aby příslušná plnění byla vrácena. V některých zemích je ale v národním systému to vedlo k intenzivnímu šetření ze strany justice, ale všechny ty procedury jsou zatím neuzavřené. Pan Stas se také ptal na těch deset let u asistentů, to už jsem odpověděl v rámci jiné odpovědi. Děkuji. Děkuji, bylo to přesné. Děkuji vám za informace. Pan zpravodaj nakonec dostane slovo. Denisy, prosím. Mnohokrát děkuji. Já mohu být. Pan Tarat ještě otázku, omlouvám se, ale opravdu stručně a rychle. Já myslím, že za daných okolností, paní předsedkyně, nemusím otázku položit, protože ty odpovědi byly dost vyčerpávající. Chci jen generální tajemníkovi říct, že nejtěžší období ve vaší kariéře je, když musí čelit těm pěti nejnáročnějším členům z tohoto výboru. Dobře, takže druhý pokus. Mohl být velmi stručný, protože všechny otázky byly projednány a v podstatě se uzavírá kruh. A teď je mnohem důležitější, co bude dál. Dvě věci. Za prvé, podpora pro zpravodaje, ano, generální ředitelství spolupracují, samozřejmě, předkládají fakta a čísla, ale myslím, že jde o zdroje, které jsou potřeba třeba na sekretariátu výboru KONT, aby člověk pochopil, co se mu vlastně předkládá. A v nizozemském parlamentu máme na to speciálního pracovníka, který pomáhá národním poslancům. A tady to nemáme. Tady musíme spolehat na kolegy, aby nám pomohli. A tento problém chceme taky řešit, to bych chtěl ujasnit. A já myslím, že když potom je ta práce hotová, tak možná ne přes absolutum, ale přes byro bychom měli zajistit, že budeme mít zvláštní zasedání k usnesení o absolutoriu, protože to nám teď chybí. A poslední věc jsem taková tip ke komunikaci. To, co nám říkal generální tajemník o těch nových nápadech, nám udělal velký dojem. To je výborné. Já jsem si sám všiml, že nejde jenom o tohle, aby ta témata byla atraktivní pro lidi, aby k ním měli blízko. Zvlášť, když se podíváme na evropské volby, já myslím, že je také důležité, abychom měli i takové nějaké pře, protože já by někdo řekl, ano, tohle víno je výborné, a někdo by řekl, že tohle je hrozné, nebo ne úplně tak dobré. Já se obávám, že tady už z toho nic rozumného ne, nevyplyne, takže pojďme ukončit naši debatu. Já vám všem děkuji, uvidíme se opět v lednu nad absolutoriem 2016. Zítra začínáme v 9 hodin. Děkuji vám a končím zasedání.